Wrong button. Okay, colleagues, can I... Kolegové, tak prosím zahájíme. Než se dostaneme ke zprávě pany Ayali Sanders, rád bych eh, přivítal skupinu návštěvníků, eh, skupiny evropských expertů z Dolního Saska o experty je tady vždycky nouze. Jsou pozváni paní Meissnerovou. Já vás tady vítám k našemu výboru pro dopravu a cestovní ruch. Myslím, že je vás tady polovina, druhá skupina přijde později a kdybyste mohli potom vyřídit té druhé půlce, že vás tady vítáme všechny, abych nemusel přerušovat debatu. Eh, eh, my vás skutečně srdečně vítáme. Eh, je to v tomto týdnu poslední odpolední zasedání tohoto výboru. Máme na programu několik zajímavých položek. Já doufám, že pro vás tato návštěva bude jak plodná, tak zábavná. A tedy vítám naše dolnosaské hosty. Tak a nyní přeshraniční uplatňování právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu, zpráva pane Ayali Sanders, ehm, takže máme to dnes na programu a vy máte slovo. Děkuji, brajene. Ano, je to tak. Je dobře že máme znovu na stole toto téma. Bylo to jedno z nechtěných dítek v radě, ale není samo. Možná bych připomněla kolegům, kteří možná ne všichni absolvovali tuto strasti plnou cestu. V březnu před třemi lety byla tato směrnice navržena, tenkrát za francouzského předsednictví. A předsednictví jednoduše chtělo spolu s parlamentem ukončit stav beztrestnosti řidičů otynut. Řidičů tady, kteří se dopouštějí přestupkům proti silničním pravidlům silničního provozu. Nebyl nebo není eh, dostatečný vynucovací systém, tak aby bylo možné také stíhat dopravní přestupky mimo domácí zemi. Došlo sice k uzavření několika bilaterárních dohod, ale eh, není to příliš účinné a neodpovídá to čím dál rostoucí mobilitě evropských občanů. Návrh komise byl velice přiměřený, čili nešlo o harmonizaci trestu za, pře- za přestupky, nýbrž návrh, který byl poněkud mírnější. Eh, v podstatě šlo o zavedení systému pro výměnu informací, který měl fungovat tak, aby bylo skutečně možno stíhat v jednotlivých členských zemích zahraniční přestupky. Parlament svého času považoval eh, tento návrh komise za hodný eh, zdokonalení a všechny členské země, které stíhají tyto přestupky, eh, ať už ve správním řízení nebo v trestním řízení, tak aby dostali do ruky efektivní nástroje. My jsme tenkrát tvrdili, že by se to mohlo vztahovat i na další přestupky, ale eh, nakonec jsme se shodli na tom, že zůstaneme pouze u těch čtyř původních návrhů, to znamená eh, nepřiměřená rychlost, alkohol za volantem, nepoužívání bezpečnostních pásů a jízda na červenou. To měly být ty čtyři hlavní přestupky, které jsou považovány za přestupky ve všech členských zemích a kromě toho eh, jsou to příčiny 50 dopravní nehod se smrtelnými následky. V prvním čtení tedy jsme zůstali u těchto čtyř dopravních přestupků. Eh, současně jsme se ale pokusili eh, přivést na svět eh, určitý celkový systém. To znamená, že nejen by šlo o výměnu informací, ale bylo by to celé až po udělení trestu. pokud eh, je třeba eh, proveden záznam kamerou nebo radarem, pokud eh, vás zastaví policista, tak samozřejmě žádá zaplacení pokuty, jinak vás nepustí dál, ale někdy se používají technická zařízení, která toto zjišťují. Proto tento návrh. V parlamentu v prvním čtení eh, byla velká většina pro, většina frakcí, týkalo by se to úplně všech eh, členských zemí a eh, bylo by to řízení celé, tedy nejenom výměna informací, ale včetně tedy potrestání. Takže znamenalo by to vlastně předávat také informace o řidičích a my jsme v rámci tohoto systému dali jasně najevo, že je třeba ty přestupky podepřít maximálním množstvím informací. Nicméně rada nás i hned informovala, eh, že by tam mohla nastat blokáda a ti, ty členské státy, které obvykle blokují e, různé návrhy, tak se osvaly i také, i tentokrát. Tyto eh, přestupky v některých členských zemích mají za následek trestní eh, stíhání a bylo tedy řečeno, že v těchto členských zemích by předávání těchto informací eh, mělo eh, daleko, daleko sáhlejší následky, to znamená, že to nejde řešit jenom tak, ale že by se to muselo řešit v rámci policejní spolupráce a tak dále. No, eh, to je prostě běžná argumentace u rady, která se velice často staví proti návrhům parlamentu nebo komise. A Eh, je to prakticky u všech návrhů, kde, které nějakým způsobem zavánějí harmonizací. Takže eh, toto ambiciozní, eh, tento ambiciozní záměr parlamentu by prostě neprošel. My jsme si mysleli, že by to mohl být takový první krok pro četníky a policisty, aby se zlepšila situace v oblasti dopravních přestupcích. Takže mm, to neprošlo, mm, neměli jsme žádné iluze, věděli jsme, že francouzské předsednictví po prvním čtení eh, už to dále nedostane. Následná předsednictví se pokusila pokračovat a dospět k nějakému kompromisu. My jsme neustále zdůrazňovali, jak je nutná spolupráce, taky se svazy obětí. Schválili jsme rezoluci, ale rada zůstala nepohnutelná. V červenci roku 2010 nastalo belgické předsednictví a e, těm, ti dostali geniální nápad. Existovaly samozřejmě ještě další problémy v členských zemích, takže my nyní belgickému předsednictví musíme opravdu poděkovat za vynikající spolupráci. Dostali jsme otázku, zda by bylo možné to všechno odblokovat a možná to vrátit zpátky eh, s jiným právním základem. No, my jsme to přivítali a eh, prostě eh, bezpečnost na silnicích, to je otázka také podle Lisabonské smlouvy, je to priorita, ale samozřejmě je, v radě to nebylo průchodné, takže pokud se nezmění právní základ. Takže začalo se ukazovat v roce 2010, že mm, bude třeba trošku jaksi vyhodnotit to, zda se nám podaří eh, dosáhnout to cíle polovičního počtu mrtvých na silnicích a to se samozřejmě nepodařilo, takže vlastně eh, to volalo po nástrojích eh, další redukce, které by účinkovaly pro eh, redukci úmrtí na silnicích. Takže mm, velice kreativně byl nalezen jiný právní základ a Belgické předsednictví prokázalo velkou vůli dosáhnout cíle a také toho dosáhlo. Podařilo se jim tedy odstranit překážky z cesty. A jediná možnost, která se tam ukázala, byl právě ten jiný právní základ, čili bylo to v rámci policejní spolupráce, přičemž nesměli jsme ztrácet ze zřetele, že nám jde o společnou dopravní politiku. Takže v oblasti policejní spolupráce už existuje spolupráce eh, tedy v jiných oblastech pomocí jiných nástrojů, ale ty se zde nemohou uplatnit. Čili toto byla jakási, jakési přechodné eh, stadium, nicméně eh, my jsme tedy ve výsledku lecos prosadili, lecos ne. Tak podařilo se to, že rada se alespoň trochu zhodla na prvním kroku budování tohoto společného nástroje. Rada eh, pokračovala eh, v širším, eh, v širším kontextu, třeba také v oblasti testu na drogy. Nyní máme tady k dispozici spolehlivější testy na drogy, nebo otázka jízdy na motorce bez přilby, tak i toto bylo zapracováno a tak to lze eh, velmi účinně snižovat počty mrtvých na silnicích. Další pokrok eh, bylo třeba jízda s zakázaným pruhem. I toto eh, zapracovali. To je vlastně také otázka eh, bezpečnosti, čili eh, a je to navíc přestupek poměrně snadno dokázatelný, a nebo eh, telefonování za jízdy nebo prostě používání komunikačních prostředků za jízdy. To samozřejmě telefonování ani ve všech členských zemích, ale prostě stejně to tam bylo zapracováno. Čili je opravdu zajímavé, jak se to radě podařilo rozšířit. To byly tedy ty pozitivní aspekty. Právní základ, to je jedna věc, jak bylo řečeno. Ale to ještě není všechno. Podle Lisabonské smlouvy Jirsko, eh, eh, Dánsko a Velká Británie mají možnost opt-outu. v rámci dohody s praktickým předsednictvím eh, v Radě Jirsko a Velká Británie naopak ohlásili opt-in u této směrnice. Nicméně eh, ve Westminsteru to vyvolalo debatu, náš předseda to bude vědět a eh, vláda se nakonec neprosadila, možná se nechtěla prosadit, takže Velká Británie možná na tom spolupracovat nakonec nebude. V případě Ryska také politická situace neumožnila tento optin, ačkoliv nová vláda zájem projevuje. A u Dánska je situace momentálně zablokovaná. To je ovšem eh, významná slabina nového systému. A dále se to týká celkového systému. A sice eh, my jsme chtěli vlastně, jak jsem řekla, už eh, takové to širší řízení, to znamená nejen při výměnu informací, ale také stíhání a trestání, čili eh, že by tedy Eh, no prostě to jsme, to jsme neprosadili nakonec. Zůstalo tady o výměny informací, která ovšem bude povinná a tím se tedy eh, příslušné řízení vyvolá. Eh, nicméně, jak to, jestli to podaří dotáhnout tady, rada to zatím nedotáhla, takže ten nástroj dosud je jenom docela bezzubý. Čili rada se pouze probojovala k tomu, k té výměně informací. Taková je dnes situace. A já navrhuji toto. Jak už jsem řekla, jsem optimista, jinak bychom se tím vůbec nezabývali. Já jsem tedy navrhla toto. E, zvažovala jsem pro a proti a nyní se domnívám, že neustále platí cíl redukce úmrtí na silnicích na 50 e, Zároveň ovšem jsme řekli, že je třeba také snížit počty zraněných. My už nemůžeme déle čekat, takže alespoň toto je takový prostě první počáteční krok, aby Eh, ten systém se nějak rozpohyboval, aby do toho byla vnesena nějaká dynamika, tak aby bezpečnost na silnicích eh, mohla dostat nové momentum. de intentar llegar a un acuerdo. Eh, no. Já se tady pokouším o zhodu i tedy s radou navzory je třeba říci, že nemůžeme říci občanům, že by eh, ten návrh rady byl užitečný pro to, co občané žádají. To by byla lež. Prostě to, že by tady skončila beztrestnost pro pachatele dopravních přestupků, tak to ne jestliže určitý stát dostane informaci a rozhodne se, že tento přestupek stíhat nebude, tak se nedá nic dělat. Spravodajka se pokusila prostřednictvím pozměňovacích návrhů identifikovat pomocí, nebo navrhnout pomocí klauzuly o přepracování, aby se přeskoumávalo v dialogu s komisí také, eh, jak systém v praxi funguje a aby byly vypracovány kesy pokyny pro více a efektivnějších kontrol. My jsme ještě také eh, provedli určitou změnu, určité posílení, eh, pokud se týče výměny informací, nebo tě rada to mm, poměrně oslabila. Takže my teď se tam snažíme prosadit opravdu povinnost výměny informací. Dále jsme přišli s úpravou a tady je zase vidět, jak kreativně a dobře eh, fungovalo maďarské předsednictví. Tam je totiž v technické pracovní skupině bylo dosaženo dohody o tom, že se tedy řeklo, že bude potřebný eh, informační softwarový systém, eh, prostě už existuje systém výměny informací eh, mezi policejními orgány a prostě do toho systému by se zapracovaly i tyto dopravní přestupky a tím pádem by to bylo vlastně celkem snadno eh, realizovatelné pro všechny členské země. No já teď možná o tom mluvím trošku dlouho, ale eh, prostě už to dopovím, ten eh, systém v příloze 1a, ten vlastně se vztahuje i na Irsko, Velkou Británii a Dánsko. To znamená, že i tyto země je možné Eh, velice jednoduše jak si eh, dostat na palubu. A to byl opravdu velmi eh, kreativní návrh maďarského předsednictví. No, teď je tady otázka samozřejmě zabezpečení toho systému. No, a já myslím, že už jsem vlastně řekla úplně všechno a teď eh, velice ráda si vyslechnu a zodpovím otázky kolegů. Ano, já, já, já vím, že to už eh, děláme na tom tři roky, čekáme na tři roky, takže jsem vás také nějaké neomezoval a Eh, prostě také, aby, eh, poněvadž mezi tím se vyměnil parlament, aby také eh, poslanci, kteří s tím dosud nebyli seznámeni, se s tím seznámili mohli. Nyní stínoví zpravodajové dost přijdou na řadu. Jako první pan Bak za EPP. Já vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem novým poslancem. A takže znám toto téma, seděl jsem toto téma. Nejdříve bych chtěl pogratovat paní Ayala Sander k její práci a především k její vytrvalosti. Myslím si, že s plným nasazením a pracovat na jednom tématu tři roky, to si vyžaduje skutečně hodně síly. Já si myslím, že zde máme co dočinění se dvěma různými politikami. Evropský parlament je zde mnohem ambicioznější, chce toto téma dotáhnout do cíle, pokud jde o bezpečnost silničního provozu. Eh, já to nechci radě brát, eh, rada chce také zlepšovat bezpečnost, nicméně dělají reálnou politiku a povolí jenom to, co je na první pohled proveditelné. Já se ale domnívám, že my jako výbor TRAN v parlamentu eh, bychom se neměli vzdávat svých snah. Členské státy nejsou připraveny jít naším směrem a eh, proto také změnili právní základ. Jde jim o výměnu informací. A v konečném důsledku to znamená, že eh, jim nejde o postihy. Domnívám se, že my jako parlament bychom ale měli i nadále trvat na své ambiciozní politice. Pokud jde o eh, ty jednotlivé problematické body, já se domnívám, pokud jde o změnu právního základu, my zde nemáme žádný problém eh, přejít z článku 71 na článek 87 Já si myslím, že nebo 91 na 87 to musíme akceptovat. E, Rada by nesouhlasila s ničím jiným. Nicméně nesmíme zapomenout na to, že toto je téma, které spadá pod dopravu. Jde o bezpečnost na silnicích. To musíme mít vždy na paměti. A raději dříve než nikdy bychom se měli snažit později dosáhnout změny toho právního základu. Pokud jde o tu revizní doložku, my navrhujeme 36 měsíců. Rada má jiný cíl. Při vyjednávání bude nutné se k sobě přiblížit. Nicméně neměli bychom se vzdát svých argumentů, měli bychom i zde být ambiciózní a získat jasné informace od eh, komise. Pokud jde o článek 28 pokynů, já se domnívám, že to bude velice těžké vyjednávací téma. Eh, ráda, rada to nechce, uznat, eh, tak jak to je, mají problémy eh, se svými ministry spravedlnosti, ministry dopravy i eh, životního prostředí v jednotlivých zemích, tam, kde se to má poté aplikovat. Nicméně jsou zde některé aspekty, které hovoří pro nás při vyjednávání a tak bychom měli být vytrvalí. Pokud jde o systém Eucharis, já se domnívám, že tento systém pro výměnu dat nebyl vytvořen proto, aby pomáhal zpracovat to velké množství dat, která ten návrh e, obsahuje. Domnívám se, že by zde měl být e, využit e, software, který bude navržen pro tyto cíle a neměl by se eh, primárně využívat tohoto systému Eucharis. Eh, dále další věc, která podle mého názoru bude předmětem diskusí, je otázka rozdílů mezi jednotlivými členskými státy. Ehm, jestli má být postihován eh, daný řidič anebo majitel auta. Dále samozřejmě problém je to, že nejsou zahrnuty ty tři země. Nicméně eh, doufám, že tyto tři země najdou nějaký způsob, jak spolupracovat a že nebudou naprosto vyčleněny z bezpečnosti silniční dopravy. Samozřejmě nejdůležitějším tématem, hlavním cílem musí být zvyšování bezpečnosti a snížení obětí z nehod o 50 a hovořili jsme už dnes dopoledne o tématu zvyšování bezpečnosti na silnicích. A dále zvýšení oblasti působnosti ze 4 na 8 přestupků, to myslím můžeme uvítat. Drogy jsou důležitým tématem. Řízení pod vlivem drog je stále častější. Čísla, která se uvádějí, jsou děsivá. A já myslím, že můžeme souhlasit s radou, že toto rozšíření působnosti bychom měli uznat. Takže domnívám se, že můžeme mít důvěru v naší zpravodajku a můžeme ji podpořit. Děkuji. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat zpravodaji za vynikající práci, kterou odvedl. Tato směrnice se konečně dostává do druhého čtení po dlouhém období mlčení. Na úvod bych ale chtěla připomenout, proč výbor pro dopravu chtěl tuto směrnici. Bylo tomu tak především proto, že je nutné posílit bezpečnost na silnicích a snížit počet smrtelných nehod a nehod, kdy dojde ke zranění. Na první pohled by si někteří mohli klást otázku, proč eh, potřebujeme eh, jednotné sankce a kontrolu toho, eh, zda jsou sankce prosazovány. Často totiž dochází jenom k tomu, že jsou přestupky zaregistrovány, nicméně nejsou uvoleny sankce a to má dlouhodobý dopad. Je nutné zamyslet se nad tím, jak dosáhnout těchto cílů politiky eh, dopravy, tedy eh, zvyšování bezpečnosti na silnicích. Já jsem jednou z nových poslankyň a jsem trochu zklamaná, že zpravodajka se posouvá určitým směrem a souhlasí s myšlenkou rady, pokud jde o změnu právního základu. Zdá se, že příliš snadno akceptujeme to, že zde jde o policejní spolupráci, nikoli o všeobecnou politiku dopravy. Bohužel nám to nedává možnost dosáhnout cíle tak, jak jsme původně chtěli. Spravodajka v pozměňovacím návrhu číslo 25 dává komisi úkol po, do tří let po schválení této směrnice by komise poté měla eh, sbírat údaje a zamyslet se nad tím, zda by bylo možné změnit právní základ této směrnice. Zároveň bylo navrženo, že by se informace měnily vyměňovat prostřednictvím systému EUCARIS. Komise už nyní může sbírat údaje z tohoto systému a může reagovat rychleji, aby bylo možné dosáhnout cíle, kterého dosáhnout chceme. Máme zde některé pozměňovací návrhy 19, 20 a 21, a které souvisí s ochranou osobních údajů. E, myslím, že jsou ale protichůdné. Bylo by dobré je přeformulovat a vylepšit. Rovněž neschvaluji návrh, který se vztahuje na přílohu 1a jsou, hovoří se zde o specifických charakteristikách dopravních přestupů, přestupků. Stačí, když členské policie členského státu informuje eh, druhý členský stát, že daný řidič eh, se dopustil přestupku. Já se domnívám, že by zde eh, měl, měla být určitá osobní svoboda, nicméně tato věc by se neměla přehánět. Byla bych ráda, abychom o této věci ještě dále diskutovali a nějak to přeformulovali. Je třeba, aby bylo jasné, že daný eh, člověk skutečně se dopustil daného eh, přestupku. Domnívám se, že dokud eh, člověk eh, není shledán vinným, musí být považován za nevinného. Já pevně doufám, že budeme mít eh, příležitost dále vyjednávat o zmíněných tématech a že se nám podaří dosáhnout lepších výsledků než to, co Rada navrhuje nyní paní Meissner nebo paní Lichtenberger. Původně bylo cílem této směrnice to, že by mělo být možné stíhat lidi za přestupky přeshraničně. A ve chvíli, kdy řidiči řídí v zahraničí. To byl náš hlavní přístup pro to, abychom zajistili bezpečnost na silnicích. Já přeji naší e, nebohé zpravodajce hodně síly, a protože se snaží prosazovat postoj parlamentu vůči radě a vůči tomuto velkému odporu, kterému jste, jsme vystaveni ze strany rady. Nyní jsme se Eh, dostali tedy ke zlepšení výměny informací. No ale co dál? Člověk, eh, který jede na dovolenou a tam jede 180 na dálnici a nedodržuje rychlostní limit, nebude potrestán, to není žádný problém. Jenom eh, ohrožuje ostatní, ale to radu nezajímá. Tato politika rady podle mého názoru je něco, co nemůžeme schvalovat. Jakýkoliv evropský přístup je systematicky ničen a odmítán. Dnes dopoledne jsme to také viděli. Pokud to půjde tak dál, už nebude mít smysl, abychom se my tady snažili prosazovat evropské záležitosti ve chvíli, kdy rada to vždy zamítne. Uh, pak není možné dostat se dále. Pokud jde o změnu právního základu, k tomu bych se ráda vyjádřila. To není rozhodující bod, ale samozřejmě to symbolizuje to, k čemu dochází. Radě jde jenom o informační výměnu mezi policejními orgány, o nic více. A tím není možné dostatečně zaručit bezpečnost eh, dopravy. My nemůžeme zde prosazovat ten starý právní základ, protože zde nejde o bezpečnost dopravy. Jde jenom o výměnu informací. Členské státy si vždycky rádi vyměňují informace často více, než aby to odpovídalo ochraně osobních údajů. Ale pokud jde o zajištění bezpečnosti, většina členských států říká ne. Členské státy, kam jezdí hodně turistů nebo obchodních cestujících. Eh, tyto státy mají problém, protože nemají v ruce žádné nástroje pro to, aby mohly odvádět eh, rozumnou práci. A v oblasti dopravy je to bohužel tak. Je to statisticky eh, dokázáno, že každý si myslí, že je nejlepším řidičem na světě a že všichni ostatní dělají chyby. Když se zeptáte eh, řidičů, 80% z nich se domnívá, že eh, jsou všichni dobří řidiči, ale to eh, statisticky neodpovídá. To je přesně ten problém, který máme. Také členské státy se domnívají to samé. Oni se myslí, že oni vědí všechno nejlépe a ostatních si myslí, že jsou hloupí a že neumí věci řešit tak dobře jako oni. Máme zde velký problém. Můžeme eh, dělat informační kampaně, až se z nás bude kouřit, ale eh, to nám nepomůže příliš eh, zvýšit bezpečnost na silnicích. Pokud jde o otázku drog, já mám jednu připomínku, kterou považuji za velice důležitou. Doposud pro většinu drog ještě neexistuje, neexistují žádné celoevropsky uznávané drogové testy. Existují e, některé metody, e, které ale nejsou dostatečné. A jestli jsme nevyřešili jeden zásadní problém, a to, že vliv mají také léky, léky, které lidi musí brát. Některé léky samozřejmě mohou ovlivňovat e, schopnost řídit. Bohužel něco takového se zde ale ještě nezohledňuje. Já mám skutečně obavy z toho, jak se rada všeobecně chová při vyjednávání o tomto tématu. Rada zde změnila právní základ a celý přístup. Eh, ve chvíli, kdy zde nedochází k trestnímu stíhání, eh, neměli bychom předtím zavírat oči. Musíme jasně říci, členské státy eh, něco takového nechtějí. Nechtějí povolit stíhání napříč hranicemi. Jde jim, nejde jim až tolik zkrátka o bezpečnost na silnicích. To musíme v parlamentu e, jasně říci, aby lidé chápali, že to nejsou všechny instituce Evropské unie, e, které se tak chovají, ale že se takhle chová zkrátka jenom rada. Pan Rike. Děkuji, pane předsedo. A já gratuluji paní zpravodajce za tuto zprávu, za to, jaká je vytrvalá a musím říci, že obecně jsem pozitivně nakloněn této zprávě, ale mám tady asi tři otázky. Za prvé, pokud jde o mechanismy automatické kontroly, tak tam eh, vlastně eh, ty přestupky se řeší podle vozu, ale ne podle osob. A tady trestat nějaký post, eh, nějakou, někoho, aniž bychom ho identifikovali, aniž bychom identifikovali tu konkrétní osobu, tak je to složité. Ve Francii tam jsme to řešili složitě. Tam jsme říkali, eh, že vlastně eh, tady se to uvalí na řidiče, ale je to delikátní problém a mm, to bude problém pro všechny ty automatické mechanismy. Druhý problém je, jakým způsobem budeme předávat informační dopis, který obsahuje osobní údaje, které mohou být důvěrné a za jakých podmínek budeme ten dopis předávat. Dostane moje žena nějaký dopis, který si otevře a, a dozví se, že já v době, kdy jsem měl být v Bruselu, jsem dostal pokutu v Paříži. Takže tady je opravdu problém eh, s důvěryhodností. A já bych si přál, abychom, ano, vy mi říkáte, že potom eh, nezbývá nic jiného, než zůstat skutečně v Bruselu, kde jsem měl být. Dobře, ale eh, může se to stát, takové situace. Třetí poznámka je, délka uchovávání údajů. Protože víte, že teď jsou systémy, které umožňují identifikaci eh, SPZ eh, za jízdy a eh, pokud tyto údaje spojíte s nějakou složkou a budete schopni identifikovat různé osoby a za, potom se na ně obrátíte za šest měsíců, protože uh, Eh, zkrátka za tu dobu je dostihnete. Ale mě by zajímalo, jak dlouho se ty údaje budou uchovávat a to není upřesněno a to, toto téma mě velice znepokojuje. Jsou tady tedy velice citlivé problémy, tedy trestat lidi, kteří nejsou nutně eh, vlastně postižitelní. Za druhé, jak budeme předávat ty údaje a za třetí, jak dlouho a jak, eh, kým způsobem budou tyto údaje uchovávány. Takže to jsou tři věci, které jsou pro mě velice znepokojivé. Mrs. Meissner, two minutes, please. Paní Majsne, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V tomto případě je to záležitost, kde tady máme také rozporuplný přístup. Jednak každý je samozřejmě potěšen, když ho nedostihnou pokud překročil rychlost a stalo se mu to, eh, to je samozřejmě lidské, neříkám, že je to správné. A potom je tady eh, další věc, bavili jsme se dnes dopoledne, jak snížit počet eh, úmrtí na silnicích nebo jak dosáhnout toho stavu nula. A jde o to, jak se porušují pravidla v různých zemích a co se proti tomu může dělat. A paní eh, Sender tady nemá jednoduchou úlohu, protože členské státy samozřejmě vždy poukazují na subsidiaritu, na to, že to je jejich vlastní věc, eh, že si to mohou sami upravit. A za druhé, když hovoříme o silniční bezpečnosti v Evropě, tak samozřejmě musíme harmonizovat a musíme to nějakým způsobem dorovnat. Takže proto si myslím, že zpráva je na správné cestě, nechci to příliš protahovat, eh, mnohé už tady zaznělo, ale myslím si, že někde si musíme můžeme eh, říci, jestli to je prosaditelné, nebo jestli to v radě neprojde. A například v příloze je jedna věc u 1b, asi třetí bod, a tam jde o kontroly na alkohol nebo při podezření. To v Německu například nejde. Musíme si tedy zvážit, co budeme požadovat, co je v členských státech vůbec prosaditelné, protože potom budeme moci vůbec mít nějaký úspěch. A potom poslední věc, když hovoříme o silniční bezpečnosti, tak si musíme eh, také uvědomit, jak eh, vyměňovat údaje. Samozřejmě musí být chráněny, ale určitou výměnu potřebujeme. Například i u Europolu to tak běží. Musíme eh, si říci, jaká míra je ještě přiměřená uzavřena. Paní Tikau, dvě minuty. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, chtěla bych eh, poblahopřát paní Ajale k předložené zprávě. Na takovou zprávu a na takovouto směrnici čekáme už velmi dlouho bohužel za některých předsednictví tady eh, toto téma stagnovalo, ale teď máme Lisabonskou smlouvu, která nám umožňuje pokročit dále. Já si domnívám, že bezpečnost silničního provozu je zcela přirozeně eh, záležitostí evropskou a já bych byla ráda, kdyby eh, kolegové se snažili eh, přesvědčit své vlády, že tomu tak je. My bychom skutečně měli být schopni trestat za porušování bezpečnosti na silnicích a to samozřejmě i přeshraničně. My hovoříme často o inteligentních systémech dopravy a věnujeme pozornost eh, prakticky všemu, co se týká osobních údajů, době eh, jejich možného skladování a udržování. A já bych chtěla zdůraznit, že jako zpravodajka eh, u nařízení k přístupu k silniční dopravě jsme absolvovali mnoho debat o tom, jak trestat řidiče, kteří se dopouštějí dopravních přestupků. Ale tady to je ještě o něco víc, tady je to také o těch společnostech, jejichž řidiči opakovaně porušují pravidla silničního provozu. Tak já tedy doufám, že budeme konečně úspěšní. Paní Foster na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní zpravodajce. Já eh, se na to můžu podívat pouze z britského hlediska, nikoli eh, z hlediska eh, skupiny ECR. My jsme se rozhodli pro opt-in a já si vzpomínám na část těch debat, které se odehrávaly. My jsme každý od někud jinut a to je jeden z hlavních problémů. A e, samozřejmě, že e, toto e, znamená změnu vůbec právního prostředí v českých zemích. Moje strana třeba klade velký důraz na bezpečnost silničního provozu. To určitě je pro nás důležitá věc. Tady se nečasto hovoří třeba o eh, náhodných mámátkových kontrolách eh, eh, alkoholu za volantem, tak to třeba děláme poměrně už dlouho v Británii, ale eh, problém třeba u nás je, že my můžeme stíhat eh, pouze řidiče, v eh, třeba majitele vozidla nebo provozovatele vozidla. Čili my také nepoužíváme pokuty, které se platí na místě. My používáme spíše bodový systém, Eh, který se nám osvědčil jako odstrašující prostředek. Čili já eh, si myslím, že ono to skutečně vůbec není jednoduché. A problém je také v tom, eh, jak k tomu přistoupí policie, jakým způsobem se bude zacházet s těmi osobními údaji, rozlišovat mezi údaji majitele vozidla a řidiče. My eh, víme, že těm problémům tady dochází, ale my skutečně u nás v případě nehody nestíháme řidiče nikoho jiného. Čili já myslím, že z hlediska eh, britského my určitě eh, se snažíme zlepšovat bezpečnost silničního provozu, jak nejvíc to jde. A to určitě v tom nejsme sami. A my eh, tedy velice rádi podpoříme také komentáře kolegům. Pan Kramer. Máme situaci, kdy Němci žijí v Londýně nebo ve Štokholmu a jezdí do středu města autem, když je tam eh, velká pokuta, která jim hrozí, protože vědí, že je nikdo nechytí. Něco takového přece nemůžeme podporovat. A za druhé, samozřejmě ochrana údajů musí být eh, prosaditelná a většinou, kde je vůle politická, tak tam je i právně prosaditelná cesta. My jsme u nás měli také diskuze s videem eh, někde na nějakých eh, autobusových stanovištích nebo na nádražích. A my jsme tam našli kompromis, jak dlouho se to bude uchovávat a funguje to. A já si myslím, že bychom se o to měli aspoň pokusit a já si myslím, že by to bylo možné. A poslední věc, kterou jste eh, tady zmínila, že náhle tady budete autem, budete někde v nějakém městě a dobře, když překročíte rychlost, tak potom eh, vás nedostihnou. Ale eh, v Německu německá vláda proti takovým pravidlům eh, velice bojovala, ale sami jsou nerozhodní, nebo tu situaci vlastně jak se popírají, tu, která tam je. Když nějak zaparkujete autem na špatném místě, kde je zákaz, tak potom ten, komu to auto patří, bude postižen, dostane pokutu, musí zaplatit. A když jde o překročení rychlosti, tak tam to tak není. Náhle se tam musí eh, nalézt eh, řidič. A v Německu, alespoň když někomu půjčujete auto, tak samozřejmě to nepůjčíte kde komu a budete vědět, komu jste to půjčili. A ten potom musí vám tu pokutu zaplatit, když eh, se to stalo tehdy, když on si ho od vás půjčil. Takže já vůbec nevím, proč se tady dělá tento rozdíl. Já si myslím, že to je jenom určitá zástěrka, že si to vlastně nikdo nepřeje, ale tím se podrývá disciplína. Když jsme dnes hovořili o silniční bezpečnosti a náhle je vše jedno, náhle to tady eh, v Evropě eh, se mm, řeší odděleně, všichni sice hovoří o jednotném eh, nebi a o jednotné Evropě, ale náhle to každý řeší odděleně a to musíme vyřešit. Thank you. For my two minutes, I... Děkuji. Nyní dvě minuty já. Já souhlasím s Evou Lichtenberger a s tím, co k tomu řekla. Já se domnívám, že zpravodajka odvedla dobrou práci a že je skutečně trpělivá, protože čekáme tři roky na radu. Nejde zde o právní základ nebo o to, jestli můžeme udělat tohle, nebo jestli budeme stíhat uh, řidiče nebo uh, vlastníka. Jde zde spíše o politickou vůli. Ve Velké Británii a moje dcera jela příliš rychle a já jsem dostal oznámení, protože a, protože já jsem majitelem auta. A já jsem řekl, to jsem nebyl já, to byla moje dcera, takže nakonec postihli jí. Já se domnívám, že je nesmysl to, co říká především vláda Velké Británie, když se proti tomuto staví. 71 tisíc občanů, kteří nejsou občané eh, Velké Británie, eh, spáchají nějaký přestupek ve Velké Británii a nejsou stíháni. jejich 71 tisíc. Zde je příležitost pro to, abychom zajistili, že budou stíháni, aby byli, eh, aby podléhali britskému právu stejně tak, jak je tomu u britských občanů. Pokud jde o e, pokuty na místě, něco takového ve Velké Británii nemáme, ale Eh, naši občané mohou eh, být, eh, samozřejmě mohou dostat pochutu ve chvíli, kdy řídí v zahraničí. Takže ve chvíli, kdy se Velká Británie tohoto, tohoto nezapojí, znamená to diskriminaci vůči britským občanům. Já se domnívám, že zde není problém s různými právními řády. Je zde zkrátka problém s tím, že zde neexistuje politická vůle. Ještě bych reagoval na to, co řekla paní Savisa, pokud jde o změnu právního základu. Uh, já chápu, že se zdá, že eh, ustupujeme a že přecházíme na policejní spolupráci spíše než na bezpečnost eh, na silnicích, ale je zde proto dobrý důvod. A to, že jsme se nedostali, že bychom se nedostali vůbec nikam, pokud bychom se drželi původního právního základu. Já doufám, že se to změní, ale já si myslím, že je lepší dosáhnout 1% z něčeho než 100% z ničeho. A pokud bychom trvali na původním právním základu, dostali bychom možná 100%, ale z ničeho. Je potřeba mít eh, jednotný postoj, abychom využil a využít eh, právního základu policejní spolupráce i s touto změnou budou problémy. Stále budou některé členské státy, které se rozhodnou se do toho nezapojit. Já se domnívám, že má zpravodajka pravdu, když se snaží vydat se právě tímto směrem, e, i když chápu, co chcete říct vy. E, hlavní důvod, který mě přesvědčil, proč si myslím, že to potřebujeme, je, když jsem hovořil s policisty v Evropě, ehm, říkali mi, že něco takového chtějí, chtějí, aby to fungovalo. A dnes dopoledne byl jeden na snídani, nebo byli někteří zástupci na snídani, a včetně vysoce postavených policistů z Velké Británie. A ti na to také poukazovali, takže já si myslím, že je na čase, abychom to prosadili. A jak řekla paní Ayala Sender, nemůžeme čekat na Velkou Británii, protože zde jde o určité politické dogma. Zkrátka zapomeňme na Velkou Británii v tomto případě. Um, s Irskem se to může změnit, protože uh, v Irsku došlo ke změně vlády. Uh, eh, nyní pan paní Jege z komise. Děkuji, pane předsedo. Komise vítá pokrok v tomto důležitém a komplikovaném tématu, pokud jde o bezpečnost na silnicích. Komise doufá, že všechny strany budou spolupracovat a budou se snažit dosáhnout kompromisu v rámci druhého čtení. Velice si vážíme senách paní zpravodajky Ayala Sender. Snaží se eh, dosáhnout hodnotného kompromisu, který bude přínosem pro evropské občany a bezpečnost na silnicích. Ve formálních trialozích je komise připravená sehrát aktivní roli, snažit se nalézt eh, řešení a kompromisy. Ale nyní bych vám dala stručný přehled eh, názorů komise na navrhované pozměňovací návrhy. Pokud jde o technickou přílohu 1a, to je pozměňovací návrh 27, my se domníváme, že eh, pozměňovací návrh eh, přináší přidanou hodnotu. Eh, komise rovněž vítá 17 a 18, především 18, která vyjasňuje ten informační dopis. Komise plně podporuje silnou revizní doložku, jak je tomu v pozměňovacím návrhu 25. Nicméně musím zdůraznit, že eh, ZD je třeba mít na paměti eh, právo iniciativy komise. Pokud jde o ochranu údajů, principiálně podporujeme posílení těchto ustanovení, nicméně já bych varovala proti eh, právní nejistotě a bylo by dobré odkazovat jenom na tu nejrelevantnější legislativu v oblasti ochrany údajů. Komise rovno, rovněž bere na vědomí e, změnu v článku 4, zavedení e, otázku tedy delegovaných aktů a rovněž vítáme pozměňovací návrhy v úvodních ustanoveních. Na závěr bych chtěla říci, že komise je optimistická. Domníváme se, že přístup paní Ayala Sender představuje dobrý základ pro dosažení kompromisu s radou v druhém čtení. My se domníváme, že tato směrnice usnadní přeshraniční vyměnu informací o silničních přestupcích. Vy jste si vědomi toho, jak eh, důležitá je pro komisi bezpečnost na silnicích. Eh, stanovili jsme si ambiciovní cíl, že celkový počet eh, mrtvých na silnicích se sníží o 50 ve srovnání s rokem 2010. A jak je stanoveno v naší bílé knize, máme zde také tu vizi nula. My Doufáme, že dojde ke konkrétní implementaci strategie a těšíme se na hladké schválení tohoto návrhu v druhém čtení. A děkujeme. Paní Ayala Sender chce něco dodat, prosím stručně. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jenom poděkovat kolegům, kteří se toho účastnili a kteří nás podpořili na této plné cestě. Samozřejmě, že teď jsme tedy odsouhlasili právní základ, řekli jsme, že rada by nám měla být vstříc a já bych chtěla uklidnit paní Safisa, která s tím eh, vidí určitý problém. V pozměňovacím návrhu 25 se to pokusíme napravit. Tento právní základ jsme někdy nezapomněli a možná, že to se k tomu ještě vrátíme. Eh, jinak eh, řidič a majitel vozidla, ano, co k tomu bylo řečeno, to je pravda, ale myslím si, že rada to nakonec vyřešila. Vypracoval se formulář, který byl přeložen do 23 jazyků a šlo by o to, že by to byl tedy evropský formulář, který by mohl být okamžitě využitý, to by usnadnilo práci a myslím si, že tím by se některé problémy odstranily. I když samozřejmě jsou tady problémy s ochranou údajů, Říkali jsme, že tady samozřejmě máme ten Eucharis a ještě to, ještě, ještě to neexistuje v té podobě, která je potřeba. Je potřeba to upravit také na přestupky v silniční dopravě, ale pracuje se na tom a je tady, ten Eucharis je dobrý systém, který bude dobře chránit údaje a ještě byl posílen. Uh, a pak jsou tady další pozměňovací návrhy, které to ještě více posílí. A pokud vy budete mít ještě nějaký návrh, pan eh, Riket, ano, souhlasím s vámi. Opět otázka řidičů. Myslím, že to bylo za francouzského předsednictví, kdy byl navržen tento formát a také byl navržen ten právní text. A Komise samozřejmě předložila tento návrh, ale francouzské předsednictví eh, se tehdy o to velice zasazovalo. Jde tedy o předávání údajů, ukládání údajů a tady je mm, eh, možná určitá cesta, jak to vyřešit a až budeme provádět revizi, tak musíme přeskoumat, jakým způsobem to funguje. Eh, potom byl tady nedostatek politické vůle v radě, ale byli tam také někteří zástupci, eh, kteří byli spíše pro. A já si myslím, že na některých věcech se budeme moci dohodnout a pokusíme se jim být vstříc, aspoň v některých věcech, kde nás blokovali. Děkuji. Pozměňovací návrhy prosím do 18. dubna a ve výboru budeme hlasovat květnou. A nyní děkuji paní Ayale Sandr. Dalším bodem na našem programu a stejně s kontroverzním je zpráva pana de Grandese o letecké bezpečnosti se zvláštním zaměřením na bezpečnostní skenery. Máte slovo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, zpráva o bezpečnosti v letecké dopravě. To je zpráva, kde jsem eh, zpravodajem a bylo předloženo asi 190 pozměňovacích návrhů od, od 30 poslanců, takže je zřejmé, že toto téma je velice důležité. Bez ohledu na to, že samozřejmě je to také atraktivní téma, téma, které je sporné a já bych samozřejmě tady nechtěl vyvolávat žádné konflikty. Děkuji vám velice za to, že máte zájem o mou práci a mohu vás ujistit, že jsem pozorně vnímal každý jednotlivý pozměňovací návrh a Pokud jde o vysoký počet pozměňovacích návrhů, tak si myslím, eh, že byste mohli mít dojem, že jsou tady různé názory, ale já to vidím obráceně. Zdá se mi, že tady naopak eh, se názory vzájemně blíží. Nechci tedy analyzovat každý jednotlivý pozměňovací návrh, ale samozřejmě bych to mohl udělat, pokud byste si to přáli. Myslím si, že by to nebylo užitečné. Pane předsedo, já si myslím, že bude užitečnější když eh, si tady zhodnotíme ty pozměňovací návrhy podle takových skupin, jak byly předkládány, a mohu vám potom říci, co je v souladu s mým stanoviskem a co ne. Někteří si nepřejí, aby byly používány eh, tělesné skenery a potom jsou tady pozměňovací návrhy, které hovoří tedy přímo proti tomu a já musím říci, že toto stanovisko respektuji, ale nejsem stejného názoru. Jsem zpravodajem, který je proti takovým pozměňovacím návrhům. Samozřejmě je možné je naformulovat konstruktivně a tím vylepšit zprávu a za každý takový příspěvek jsem samozřejmě vděčný. Čím lépe spolupracujeme, tím kvalitnější zpráva nakonec je. Ale držím se svého stanoviska. Takovéto bezpečnostní skenery jsou přidanou hodnotou pro leteckou bezpečnost a jsou nutné proto, aby bezpečnost v, leto, v letectví byla větší. Tyto skenery samozřejmě musí dodržovat základní práva, nebo při jejich používání se musí dodržovat základní práva, lidská důstojnost, právo na soukromí, nesmí ohrožovat lidské zdraví a údaje, které takto vzniknou, musí být okamžitě smazána smazány, aby nemohly být používány k nějakým jiným účelům. A toto vyvolává další problém. Jak tedy musí vypadat takové skenery, aby jejich používání bylo efektivní? Samozřejmě, že tady musí být dostatečně efektivní, přinášet eh, užitek, ale zároveň nesmí eh, znamenat hrozbu pro eh, soukromí a tak dále. Jakých kompromisů můžeme dosáhnout? Jsou tady určité takové bloky pozměňovacích návrhů a tam je možné dosáhnout velkých kompromisů. Různé skupiny samozřejmě mají různé zájmy. Teď jde o to, jakou technologii máme používat. Evropský parlament by se neměl vyslovovat pro nebo proti nějaké technologii, která je testována v Evropské unii nebo mimo Evropskou unii, tím bychom překračovali naši kompetenci. Bez ohledu na to, eh, jak to vypadá eh, s touto technologickou otázkou, je tady konsenzus v tom, že bychom měli zabránit využívání skenerů, které vyzařují rentgenové záření. Já bych byl pro, abychom předložili kompromisní návrh, kde by Evropský parlament řekl, že odmítáme takovou technologii, která používá rentgenové záření. Já si myslím, že Evropský parlament by tady neměl vyslovit jasný zákaz, protože to by neodpovídalo právu společenství. Potom obrázek, který vznikne. Někteří hovořili o tom, že vytváření snímků by mělo být omezené. Měly by být povoleny pouze takové snímky, které ukazují nebezpečné předměty. Je samozřejmě díky novým technologiím něco takového umožnit, byly provedeny příslušné testy a jsou techniky, které zabrání tomu, aby bylo odhalováno příliš mnoho z lidského těla. A proto není nutné něco takového zakazovat. Dále ukládání údajů. To je taky sporná záležitost. Je tam také mnoho pozměňovacích návrhů a ty jsou v souladu se stanoviskem zpravodaje, ty údaje nemají být ukládány a uchovávány kumulovaně. A i tady je možné nalézt kompromis. Není možné to ukládat a používat pouze k tomuto účelu. Naopak je třeba ukládání zcela zakázat. Pouze dokud je cestující v tom zařízení, tak má být ten obrázek viditelný, ale potom má vlastně se ztratit a zmizet. Mají být používány pouze takové skenery nebo vyráběny takové skenery, kde není možné ten snímek uložit. Jednoznačně ovšem musíme říci, že ta technologie má být používána tímto způsobem. To musíme zkrátka nekompromisně konstatovat. Další problém jsou tekutiny. Já jsem vždy hovořil o tom, že Evropský parlament tady ve svých požadavcích musí být konzistentní. Evropský parlament na toto téma velmi často diskutoval a požadoval, aby se tato otázka vyřešila. A já bych teď chtěl rozlišit mezi dvěmi záležitostmi. Máme tady lhůtu 29. dubna a potom eh, tedy rok 2013 a já s tím souhlasím. Souhlasím eh, s tím rokem 2013. Ano, s tím souhlasím, ale abych byl upřímný. Musím ještě jednou zopakovat něco, co už jsem řekl dříve. Z nejrůznějších důvodů, které tady nechci všechny uvádět, je to tak, že mnoho členských států 29. dubna nechtějí. A já tady nebudu rozvádět, proč to tak je. A já si říkám, proč bychom se do toho měli míchat. Pokud tato, nebo než tuto zprávu schválíme, tak už eh, stejně uplyne datum 29 dubna, takže myslím si, že není na Evropském parlamentu, aby na to nutně poukazoval. Myslím si, že my bychom se měli eh, zaměřit pouze na ten rok 2013, na tom se všichni shodneme. Abychom se tady ještě přeli o to, kdo je pro, kdo je proti, to by nebylo dobré. Já jsem si všechny vyslechl, na všechno jsem se podíval a jsem toho názoru, že je to není nutné, takže myslím si, že to můžeme vypustit. Tato zpráva bez pochyby bude schválena teprve po tomto datu 29. dubna. A komise má také určité stanovisko a musí samozřejmě jednat podle toho, jak se ní váže je správné. My to nemůžeme ovlivnit, takže proč bychom si tady do toho měli míchat? Ale rok 2013 tam ano, s tím samozřejmě souhlasím. Byly pozměňovací návrhy, eh, které podpořily eh, toto stanovisko, řekli jsme ano, eh, v tom kompromisu jsme jednoznační, uvidíme, jak ten rok 2013 naformulujeme. Potom nediskriminace. Tady v zásadě se také shodneme. Ku podivu je tady více styčných bodů než rozdílů. Někteří mají možná někdy trochu jinou formu, kterou navrhují, ale pokud jde o řešení, o základní řešení toho problému, tak se shodneme. Takže schoda skutečně možná je a je možný kompromis, který bude stanovovat nediskriminaci. Samozřejmě, že kompromisy eh, ty jsou všudy přítomné a samozřejmě je potřeba vždy dobře všechno naformulovat, musíme zohlednit názory všech, ale myslím si, že když to dobře naformuluje, tak se nám podaří uspokojit všechny. Nediskriminace, žádné mezery, které by otevíraly zadní vrátka pro uh, nějaká svévolná vyjímání nebo výjimky. O to nám nejde, nebo to nechceme. Zkrátka nechceme připustit diskriminaci, nebo chceme zamezit diskriminaci. V postupu komitologie a v potírání terorismu samozřejmě komise má za úkol zabývat se podezřelými osobami, do toho nechci vstupovat, ale v rámci potírání terorismu je potřeba stanovit taková opatření a metody, jakým způsobem zacházet s takovými věcmi, tedy například i s tělesnými skenery. Ale my se do toho měšovat nemůžeme, protože není naším úkolem, abychom tady nějakým způsobem upravovali potírání terorismu. Je to technické téma, a jde o bezpečnost leteckého provozu. Potom zásilky a poštovní zásilky. Tady je také do velké míry konsenzus a schoda. A já bych připomněl, že toto není pouze věc eh, nějakého náhodného naladění zpravodaje, který teď si zkrátka vymýšlícím se budeme zabývat. Ne, skutečně to vyplývá z toho, jak ty věci probíhaly. Nejprve jsme se zabývali skenerem, potom jsme v tomto výboru řekli, že chceme bezpečnou leteckou dopravu. Hovoříme tady o kapalinách a tak dále, o bezpečnosti. A terorismus samozřejmě tady existuje, byla tady veliká nebezpečí spojená také s různými balíčky, které byly přepravovány. Uh, a proto se tím tady zabýváme. Já jsem se snažil nalézt takovou formulaci, která možná působí příliš technokraticky, ale myslím si, že jinak to nepůjde. Musíme technicky vymezit, co je potřeba dosáhnout, co k tomu musíme udělat, co naopak dělat nesmíme a tak dále. Vážení kolegové, později tedy uvidíme, jak jednotlivé aspekty konkrétně upravit, co si kolegové přejí a tak dále. Všichni samozřejmě chceme, aby tady platila základní práva, a mnoho kolegů to píše do pozměňovací návrhy, ale já si myslím, že to stačí napsat jednou, nemůžeme to uvádět ve všech pozměňovacích návrzích. Přece jde stále o to stejné, o jednu a tu samou věc. A zpráva musí být jasná. a přece není možné v té zprávě to neustále opakovat. Já samozřejmě chápu, že je to pro všechny kolegy důležité. Ti, pro které je to tak důležité, ty samozřejmě by měli vědět, že to zohledňuji v takové formulaci, která bude přiměřená pro zprávu, protože v tomto případě tady píšu zprávu, tak to musí vypadat jako zpráva tělesné skenery nebo bezpečnostní skenery. To je téma, které opakovaně zmiňuje paní Lichtenberger. Já nepreferuji jedno nebo druhé. V roce 2008 se tomu říkalo tělesné skenery, potom se změnila technologie. A technici a komise tomu teď říkají bezpečnostní skenery. Pravděpodobně eh, si řekli, že to je přesnější, že to lépe vyjadřuje to, oč běží. A já bych se chtěl tohoto pojmu držet. Samozřejmě respektuji vaši prozbu a mě je v podstatě také jedno, jak se to označuje, ale když tomu technici říkají určitým způsobem a když je to přesnější označení, tak se to musíme držet. Nebo když se to lépe vyhovuje tomu cíli. Když se technologie změnila, tak to zkrátka musíme respektovat. Já samozřejmě si vážím vašeho stanoviska, Myslím si, že jste předložila 30 pozměňovacích návrhů. Ne všechny na toto téma, máte i jiné, které jsou důležitější a ty já podpořím, ale u některých eh, souhlasit nemůžu, protože si myslím, že to není přiměřené. Mám ještě dvě poznámky a potom už skutečně skončím. Předběžná informace cestujícího leteckou dopravou. Ve zprávě je uvedena jedna věc a kolegové opakují, že je to velice důležité. Jde o to, že cestující, který prochází skenerem, musí být informován o tom, co se děje, co se neděje, jaká jsou jeho práva. Musí mít tyto informace. A pokud bude potřeba tady vypracovat nějaký kompromis, tak to bude samozřejmě uh, možné, ale tady je v podstatě schoda. Je jasné, že to je klíčové téma. Pokud je o nové technologie, tak je vždy veliká potřeba informovat uživatele toho systému o tom, jak systém funguje, ale samozřejmě také o tom, jak se má zacházet s pasažérem, který má samozřejmě svá práva. Takže tyto aspekty jsou důležité a na tom se tady všichni shodneme. A závěrem bych chtěl navrhnout, abychom 9. května se stínovými zpravodaji uspořádali zasedání, kde se budeme zabývat podrobnostmi a potom mm, nějaký další den, podle toho, jak to zvolí sekretariát, tak samozřejmě budu se, bude možné se setkat s každým konkrétním stínovým zpravodajem a probrat to s ním osobně. Takže každý, kdo se předložit pozměňovací návrh, tak samozřejmě dostane ode mě pozornost, budu se mu věnovat a obrátím se na vás pokud eh, třeba vaše potřeba nebude pokryta nějakým pozměňovacím návrhem. Zkrátka, budete informováni o všem, jak s tím nakládám. Děkuji. Děkuji vám, pane de Grandesi. Nyní dostaneme slovo stínový zpravodajové a začneme panem Fleckensteinem za socialisty. A Mohu dát každému čtyři minuty a potom uvidíme, eh, kolik se přihlásí eh, dalších diskutujících. Pane Fleckensteine, děkuji. Já myslím, že ty čtyři minuty ani nevyužiji. Já musím říct, že zatím nemám definitivní eh, návrh z naší frakce. Já zastupuji naše stínového zpravodaje Leifrida, který musí být dnes v Rakousku. Podal 11 pozměňovacích návrhů, pod mnohými jsou podepsáni také další kolegové a já bych chtěl tedy pohovořit hlavně o pěti z nich. Tak eh, především je třeba, aby eh, nebyly vůbec žádné obrázky z, z těchto pouze. Eh, dále eh, tyto obrazy, které vytvoří skener, se nesmí ukládat, nesmí se používat rentgenové záření. Za čtvrté potřebujeme přísnější opatření v oblasti nákladní dopravy a poštovní dopravy, poněvadž Eh, je velký nepoměr mezi tím, jak důkladně se skenují lidé a na druhé straně je tady eh, velmi laxní zacházení s náklady. A za páté bys, bychom se rádi seznámili se stanoviskem rady k eh, zákonu, který schválil parlament k bezpečnosti letového provodu. Tedy návrh zákona, který schválil parlamentu. Čili týká se to bezpečnosti na toto eh, bylo, to, co jsme schválili, se týká letového, letového provozu, ale bezpečnost letového provozu a bezpečnost na letišti spolu souvisí. Já osobně eh, jsem z Hamburgu a eh, dvakrát týdně se setkávám s se skanerem, eh, vždycky jednou funguje, jednou ne, ráno je příliš mnoho eh, cestujících, tak to se nestíhá, tak je skener vypnutý, ale večer, když se vracím, tak eh, to je zapnuto, ale stejně z 90% se stejně ještě navíc kontrolují ručně. Takže já sympatizuji s pozměňovacími návrhy 171 eh, a 28 a 29. Děkuji vám, paní Meissnerová, za liberály. Za liberály. Dneska jde o bezpečnost na letištích u eh, lidí. No a ta debata se tam tak nějak zúžila na tělesné skenery. Podle mého názoru a už to bylo mnohokrát řešeno, my eh, víme, že můžeme posílit bezpečnost oproti současnému stavu, poněvadž eh, to, co máme eh, za technické vybavení na letištích, to nestačí. Já ještě chci říci, že to, co řekl Eh, Brian Simpson, skenery jsou pouze jedním jediným nástrojem ze všeho, co máme k dispozici. Čili my skutečně můžeme uvažovat o posílení bezpečnosti. To je první věc. Za druhé tady zaznělo, že se mají i zakázat rentgenové eh, skenery. Eh, musím říci, že v některých zemích tyto rentgeny existují. V Německu to třeba nejde. V Německu je rentgen povolen pouze pro zdravotní účely. Já k tomu chci říci jenom jednu věc. Pokud chcete eh, eh, pokud chcete eh, odhalit věci, nějaké předměty v těle, potřebujete dávku určité síly a to, co se používá na letištích, je daleko slabší. Takže já nevím, jestli je to ta správná varianta já eh, považuji za důležité to, že aby se vytvářely obrázky celého těla a někde se ukládaly, to určitě nejde. Já v žádném případě si nepřeji, aby se vytvářely obrázky celého těla a, a už vůbec ne, aby se někde ukládaly. Jinak eh, v Německu jsem se informovala podrobně. Eh, máme eh, Libecký eh, institut v Libeku, tedy Libecký institut mm, policejní a zdravotní aspekty policejní práce a tam to bylo skutečně hodně zkoušeno, tyto skenery a jsou zdravotně závadné. 29 e, od paní Lichtenberg, to je, myslím, velice důležitý pozměňovací návrh. 34 e, paní Foster, tam se hovořilo o e, profilování, tedy jakoby kádrování cestujících. To je otázka trošku pro výbor Libet, že otázka je, nakolik se to dá sladit s daty, s ochranou dat. Jinak pokud se týče té poznámky k Hamburgu, já vím, že skener opravdu eh, to trvá, eh, musí se to nějak štelovat, eh, software není ještě úplně dokonalý, to se samozřejmě dá zlepšit, ale nechceme, aby se to zdržovalo. 93, já si myslím, že by mělo být, měly být skanery povinné, s výjimkami třeba pro těhotné a podobně Eh, tak eh, tady s tím nesouhlasím. Já myslím, že to skutečně musí být dobrovolné. Takže eh, buď měla by tady být volba, buď skenerem, anebo nechat se ošetřit, nechat se tedy prověřit jinak. pokud je někdo podezřelý, tak stejně kromě toho profilingu se uplatní další opatření. Tak e, smí to být pouze piktogramy, tam jsem 123, prostě e, piktogramy, ať už to chcete říct e, jakkoliv, jakkoliv pojmenovat. No a pokud se týče ukládání dat, tak to musí být naprosto vyloučeno a můj pozměňovací návrh číslo 55. Eh, samozřejmě, eh, pokud eh, pokud někdo právě prochází tím skenerem, tak ten pitogram se samozřejmě týká jeho, ale to vlastně stačí jako identifikace. Tak ještě další dvě věci je třeba eh, provést eh, test eh, o efektivnosti, třeba jestli to skutečně odhalí tekutiny a tak dále. No a další věc, pokud se týče nákladu, tak máme nařízení z roku 2008 číslo 300 a skutečně je třeba prosazovat, aby se tato bezpečnost u nákladní dopravy prosazovala, vynucovala. Děkuji. Okay, Mrs. Lichtenberger, four minutes, Eva, please. Ja, herzlichen Dank. Äh, Děkuji. Děkuji také eh, eh, zpravodaji. Já se domnívám, že tady máme jeden zásadní argument. My jsme teď dostali nový pojem, už se to eh, nemá nazývat tělesný skener, poněvadž to eh, víme, Eh, víme, každý ví, co to znamená a teď to nazýváme bezpečnostním skenerem, jako kdyby to bylo něco jiného. To je eh, postup, eh, to je v podstatě Newspeak, podobně jak to zavedl v roce 1984 jeden spisovatel. Já tedy Newspeak nejsem jeho zastáncem. Myslím, že bychom měli otevřeně říkat, co chceme. Jestliže chceme tady toto zařízení, tak eh, řekněme, že jde o tělesný skener, ne nějaký takový, mm, prostě takové cosi nového. Takže proto já jsem eh, eh, podala několik pozměňovacích návrhů, kde se snažím vyškrtnout novořeč a zavést pojem tělesný skener. Dále, rentgen. To se také objevuje ve výboru Libe prostě u běžných kontrol musíme vyloučit rentgenovou techniku. Je to prostě technika, o které víme, že má následky zdravotního charakteru a proto eh, musíme říct ne, to nemůže být běžný způsob kontroly. Jinak eh, tady skutečně vznikne eh, zdravotní ohrožení. I když ty dávky jsou malé, eh, ta, e, potom to se stává konec konců i ve zdravotnictví, že skutečná dávka je vyšší než e, ta nominální. Takže rentgen se musí vyloučit. Další otázka je otázka ochrany dat. To musí být prostě zaručeno. Já doufám, že se nám podaří zcela jasně e, dosáhnout toho, že tato data nesmí být žádným způsobem kumulována, ukládána protože pokud by to ještě eh, souviselo s eh, profilingem, to znamená eh, ještě k tomu přidávat další data, jako co si kdo koupil, co kdo čte, tak to by opravdu nešlo. Já si myslím, že velice důležité je to, aby personál měl lepší pracovní podmínky a byl lépe vyškolen. Protože tady u této směrnice tady de facto eh, začala taková, taková negativní konkurence, čili jsou tam lidé špatně eh, placení eh, s velkou zátěží a to potom podle toho vypadá i ta bezpečnost. Čili tady je třeba do toho vstoupit, tady je třeba začít. Dříve jsme to měli u celníků. Prostě pokud někdo na něco přišel, tak to byli opravdu ti zkušení lidé. Domnívám se, že obecně tato záležitost bezpečnostní politiky v vzdušné dopravě, ať už se to týká nákladů, školení, personálu, eh, tak to je třeba eh, vidět v celospolečenském kontextu. Není to žádná eh, eh, izolovaná věc. Jsou to záležitosti, které se můžou potom používat, teda tyto technické záležitosti také eh, v muzeu, v parlamentu, kdekoliv. Já si myslím, že tady by chtělo se na to podívat v další perspektivě. No a další pozměňovací návrhy byl bych ráda, kdyby to kolegové podpořili. Myslím, že je tady mnoho poslanců, kteří jsou velmi opatrní v těchto otázkách. A já taky říkám, hledejme ještě i další technologie, které jsou možná, nebo metody, techniky, které jsou možná méně zdravotně závažné, ale závadné, ale mohly by být velmi, velmi účinné. Já nevím, Takže eh, bezpečnost tedy nejenom u pasažerů, ale také u nákladu. Děkuji paní Foster na 4 minuty z ECR. E. Um, děkuji, předsedo. Mnohokrát děkuji také zpravodaji. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů. Myslím, že v některých věcech mají kolegové pravdu. Je zde velký konsensus pokud jde o toto téma a myslím, že je to evidentní, eh, když hovoříme o pozměňovacích návrzích. Kam jsme se tedy eh, dostali? Eh, formálně je naším stínovým zpravodajem Peter van Dalen. A my samozřejmě eh, do značné míry podporujeme pozměňovací návrhy jeden druhého. Máme zde omezený počet pozměňovacích návrhů. Z naší strany my jsme se snažili být konzistentní s tím, co bylo schváleno ve výboru Envy. Jsou zde nicméně některé malé rozdíly. Paní Lichtenberger má pravdu, že se jedná o tělesný skener. To je to, jak to známe, víme, jaký je cíl této věci. Je to doplňující nástroj pro boj proti terorismu. A takže tím to končí. Jak můžeme tuto věc využívat pro boj proti terorismu? A je správné hovořit o těch otázkách, u kterých máme obavy. Já bych chtěla zmínit něco, co se odráží v jednom pozměňovacím návrhu. Jedná se o centrální rezervační systémy, monitorování a také profilování pasažérů. Pokud nebude možné tyto věci um, zpracovat správně, tím více budeme odkázáni na tuto technologii. Já bych se stručně vyjádřila k otázce zdraví. Víme, že zde máme um, různé technologie. Některé z nich nemají žádný vliv na zdraví. Já jsem předložila pozměňovací návrhy týkající se těch obrazů. Um, ukládat um, ty snímky je možné pouze tehdy ve chvíli, kdy bude někdo zatčen. Jinak je nutné, aby eh, jakékoliv snímky byly vymazány okamžitě, jakmile člověk projde. Pokud jde o eh, radiaci, tu zpětnou eh, radiaci, pan Bradburn přišel s velice zajímavým dokumentem z Ameriky, z eh, Kalifornské univerzity, pokud jde o zpětnou radiaci. Eh, já si myslím, že eh, to je zásadní věc, kterou musíme mít na paměti. Skutečnost je taková, že pokud máme nějaké zařízení, které není kontroverzní, a potom není nutné řešit výjimky. Já se domnívám, že bychom měli mít technologii, u které není nutné mít výjimky. Ehm, můžeme mít seznam lidí, kteří, u kterých se domníváme, že by měli procházet, ale eh, proč by měl existovat nějaký tělesný skener ve chvíli, kdy polovina lidí tam vůbec nemůže, nebude moci projít z různých důvodů. Musíme zajistit, eh, aby to zařízení, které se používá, skutečně mohlo být použitelné na všechny. Ještě takové menší připomínky. Chtěla bych říci, že musíme dosáhnout rozhodnutí, zda toto by mělo být závazné či nikoli. Protože důvod, proč máme tyto diskuse, je, že některé členské státy říkají, že by to mělo být pouze volitelné. A pak máme členské státy, jako je například můj členský stát, který před určitou dobou rozhodl, že to bude závazné. Nemusí tím procházet každý, ale pouze vybraní pasažéři. Takže proč o tom hovoříme? Buď máme nástroj pro boj proti terorismu, který je technologicky dostatečně pokročilý, a který neohrožuje lidské zdraví, a který nik, žádným způsobem neuráží a, a každý jim může projít. Protože to je naprosto zásadní věc. Potom nemá smysl eh, diskutovat, když eh, někdo může říci, eh, já tím dneska procházet nebudu. Je zásadní, abychom zajistili, že budeme schopni a nalézt věci, které nejsme schopni nalézt, například um, skenery na kov. Uh, Myslím si, že bychom neměli se vydat tou cestou eh, volby, eh, toho, že by to bylo jenom volitelné. Je nutné, aby to bylo eh, povinné pro všechny, protože pokud to bude volitelné, vůbec nechápu, proč bychom o tom diskutovali. Buď to bude používáno pro všechny, anebo se tím prostě nebudeme zabývat. A na závěr, pane předsedo, bych chtěla opět poděkovat Myslím, že je zde široký koncensus, ale musíme se zamyslet nad tím, jak konkrétně budeme dále postupovat. A paní Wills za QE, čtyři minuty. Děkuji. Spravodaj de Grandes eh, řekl, že ty tělesné skenery by se měly nazývat bezpečnostními skenery, ale já souhlasím s paní Lichtenberger. A to je takový uh, newspeak, Eh, tělesné skenery se nezmění ve chvíli, kdy je nazveme bezpečnostními skenery. Otázka je, zda tělesné skenery skutečně přinesou větší eh, bezpečnost, neodhalí nic, co je uvnitř těla. Pozměňovací návrh 73 paní Ayali Sender jde také tímto směrem. Tělesné skenery nejsou zdaleka tak efektivní, jak se tvrdí. Děkuji panu Fleckensteinovi za to, co řekl o Hamburku. Ehm, hovořil o tom, že skenery eh, nejsou ještě tak efektivní, tak rychle to neplyne. Já jsem také z Hamburku, takže o tom vím. V Itálie tyto skenery z těchto důvodů opět zrušila, nakonec zrušila na italských letištích. Zpravodaj říká, že bezpečnostní skenery eh, nesmí škodit zdraví ale tyto skenery nejsou dobré pro zdraví, eh, protože je to napsané v nějaké zprávě. A plošně zavádět eh, tělesné skenery eh, znamená zvyšování záření, kterému je člověk vystaven. A to škodí zdraví. Škodí to ve chvíli, kdy se záření akumuluje. Existuje relativně široký koncenzus, že snímky nesmí být ukládány Praxe alež ukázala, že ochrana osobních údajů eh, nemůže být garantována ze 100%. Podobně jako všechny počítačové systémy, i tento počítačový systém je manipulovatelný. Hackeři nebo eh, personál eh, nebo někdo další může mít přístup k údajům. Je naprosto nerealistické, že by zde byla 100% bezpečnost. Velice špatný je pozměňovací návrh 91 ECR, že člověk, který nechce projít bezpečnostním skenerem, by se neměl dostat na palubu. Já se domnívám, že ehm, létání nebude někdy stoprocentně bezpečné, tak jako eh, pohyb jinými dopravními prostředky. A I v budoucnosti pravděpodobně eh, budou některé úspěšné teroristické útoky Eh, já se domnívám, že eh, v rámci eh, tohoto tématu nesmíme ustupovat z některých etických otázek. My jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů 22. A mnohokrát děkuji. A dále pan Groš, prosím dvě minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve chtěl poděkovat zpravodaji, protože toto téma skutečně není lehkým tématem. Já se domnívám, že k tomu přistoupil velice odborně a s nadhledem. Je těžké nalézt koncenzus ve všech otázkách, to všichni víme. Ale nesmíme zapomenout na dvě až tři věci. Za prvé, toto téma se objevilo v souvislosti s tekutinami, poté se objevily tělesné skenery nebo bezpečnostní skenery, mě už je jedno, jak se to bude nazývat a poté přišla otázka nákladu. Politika tedy vždy reagovala v určitých momentech, kdy bylo něco odhaleno. A to první, co bych chtěl říci, je, že v žádném případě touto zprávou nechceme vyslat signál, že od zítřka bude letecká doprava eh, stoprocentně bezpečná. My zde uvažujeme o různých možnostech, Nesmíme zapomínat ale přitom na subsidiaritu, protože ne každá země bude hned zítra moci zavést další bezpečnostní opatření. A zde je další důležitá otázka, jak komise bude reagovat na situaci, kdy nějaká země nebude chtít aplikovat současná rozhodnutí, protože když zde vezem, vedeme eh, diskuze a potom některé země to nebudou chtít realizovat, eh, potom bychom si mohli tyto diskuze ušetřit. Eh, je zde otázka subsidiarity, jak jsem řekl, na kterou nesmíme zapomínat. A pokud jde o ty metody, ochrana soukromí je samozřejmě důležitá. Nemůžeme ale očekávat, že ZD povolíme něco, co by bylo nebezpečné pro zdraví. Pro mě práva cestujících je velmi důležitý aspekt. Domnívám se, že zde jsou různé možnosti kontroly a cestující by měl mít možnost odmítnout eh, kontrolu určitého technického typu ve chvíli, kdy k tomu má zdravotní důvody. Myslím si, že eh, bychom neustále měli sledovat aktuální technologické vývoje. Někdy zjišťujeme, že to, co se nám říká, eh, není stoprocentně pravdivé a také, že technologický vývoj rychle eh, postupuje, takže nesmíme zavírat oči před nejrůznějšími metodami. Musíme se vždy přizpůsobovat těm moderním standardům, které zaručují bezpečnost, stejně tak jako ochranu zdraví. A to byly tři, monity, tři minuty, říkám, a předseda není pan Bradburn. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve říci, že se zde musíme vrátit k tomu, o co zde vlastně jde. Předně jsme měli směrnici. A ta se nazývala Společná pravidla pro leteckou bezpečnost. A důvod, proč jsme to tak nazvali, bylo, že skutečně šlo o to a že cestující mají nárok očekávat stejnou úroveň bezpečnosti na všech evropských leti- letištích. Hlavní eh, myšlenkou zde je, že když zde eh, budou eh, různé systémy, nebude zde jednotná bezpečnost. To se týká také tělesných skenerů. Já souhlasím s paní Lichtenbergerou. Jsou to tělesné skenery, měli bychom je tudíž nazývat tělesnými skenery. Jak řekli ostatní řečníci, myslím si, že je zde široký konsenzus v tomto výboru o tom, co je potřeba v tomto ohledu udělat. Já jsem chtěl zmínit dvě nebo tři otázky. Někteří poslanci hovořili o ehm, rentgenové technologii a o té ehm, zpětné radiační technologii. A někteří říkají, že je to že je to srovnatelné eh, záření jako eh, v letadle, ale to není pravda. Záření v letadle je mnohem slabší. Tato metoda skenerů je mnohem nebezpečnější než eh, ostatní technologie, které už jsou dostupné. Další věc eh, se týká ukládání údajů. Asi si pamatujete, předsedo, v minulém funkčním období, kdy jsme o tom diskutovali, jsme měli schůzi, když jsme eh, si vyslechli informace o různých eh, technologických metodách. Byly tam i jiné výbory. A bylo nám řečeno, že zde neexistuje žádná metoda ukládání údajů, ale je evidentní, že zde takováto metoda je. A k tomu mám určité výhrady. A údaje by neměly být ukládány pokud je nám řečeno, že technologie neumožňuje ukládání údajů, ale potom se dozvědeme, dozvíme, že to možné je, eh, je to samozřejmě velký problém. Takže to byla druhá věc. A třetí věc. Jak toto všechno zapadá do eh, celkového systému bezpečnosti v oblasti letectví? jaké, jakékoliv skenování eh, jednotlivců, ať už se jedná třeba o ty skenery kovu, Eh, jsou, to jsou všechno metody eh, zabránění terorismu v letectví. Musíme ale především spoléhat na eh, řádné informace a na schromažďování údajů, abychom věděli o lidech, kteří představují riziko ještě předtím, než vůbec přijdou na letiště, abychom věděli, jestli představují riziko pro letectví. A to je důvod, proč se musíme zabývat profilováním cestujících. A profilování cestující skutečně dělá to, co se v tom názvu říká. Schromažďuje, dochází eh, ke schromažďování údajů o cestujících a je možné tak získat informaci o tom, zda daný cestující představuje riziko. A poslední bod. Pane předsedo, děkuji za trpělivost. Poslední bod se týká gelů a kapalin. Myslím si, že musíme být realističtí. Já si nejsem vědom toho, že ta technologie, která v současné době existuje, zajišťuje eh, bezpečný přístup eh, k nějakému eh, hromadnému skenování kapalin. Já potřebuji mít jistoty, že je zde bezpečnost předtím, než pokročíme dále. Pan Bach. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za jeho práci a myslím si, že tady bychom se měli zaměřit na náš cíl, neměli bychom ho minout a je potřeba tady uchovat lidskou důstojnost i zdraví. Omezil bych se pouze na několik poznámek. Jednak ukládání údajů. Myslím si, že zde připadají v úvahu pouze takové ty pikro, piktogramy, v žádném případě ne ukládání obrázků na eh, z dlouhodobého pohledu by to znamenalo problémy v tom, co se může tedy opravdu ukládat a co se může předávat dál nebo nemůže a tak dále. Když se tady hovoří o moderních zařízeních ve střednědobém horizontu, že tady přesto bude příliš silné eh, záření, a tady si myslím, že bychom měli myslet především na zaměstnance, jednak na piloti, piloty a na ty, kteří častěji se dostanou do styku s tímto zářením. A potom jsou tady také pozměňovací návrhy k vzdělávání personálu. Eh, slušné sociální podmínky. Já si myslím, že se to nesmí ztrácet se zřeteli, je potřeba mít dobré eh, vzdělávání, dobré sociální podmínky a pouze takové podmínky potom vedou k tomu, že budeme mít personál, který, na který se bude možné spolehnout. Tady nejde pouze o technologické otázky, ale i o otázky personálu potom. Eh, pokud jde o třetí země, tam musí být scanning vylepšen ve třetích zemích. Ale nebo Ono by samozřejmě bylo logisticky velice náročné ještě jednou náklad potom testovat eh, ještě v našich letištích. Potom tady jeden řečník měl pravdu. Mnoho příkladů v minulosti ukázalo, že mnoho informací bylo zachyceno, ale nebylo předáno dál a z toho potom vyplynuly později problémy. To jsou věci, ke kterým jsem se chtěl vyjádřit. Děkuji. Děkuji, paní Sehnalová. Děkuji, děkuji za slovo. Já bych eh, chtěla poděkovat panu, panu zpravodaji a zároveň se eh, vyjádřit ehm, také k těm rengenovým zařízením eh, a přidat se tedy na stranu těch, kteří se vyjádřili v negativním slova smyslu a myslím, že bychom se nemuseli bát eh, se takto jasně vyjádřit i, i ve zprávě. Eh, těch důvodů je celá řada, spousta řečníků už o nich hovořila. Samozřejmě, že kromě toho, že některé eh, členské státy a jejich právní řády neumožňují vlastně nějakou povinnou expozici ionizujícímu záření za jiným než lékařským účelem, padlo zde Německo, ale je to také příklad například České republiky, tak si myslím, že opravdu musíme brát vážně vážně to riziko opakovaných expozic, eh, zejména eh, u zaměstnanců letišť, ale i u těch rizikových, rizikových skupin a já předtím skutečně varuji. Eh, takže mm, na závěr nejsem příznivcem povinného zavádění těchto zařízení nebo vůbec těchto skenerů. Spíš preferuji alternativní metody, ale mm, na závěr, na úplný závěr, pokud povinné, tak rozhodně bezpečné a rentgenová zařízení za takové to nepovažuji. Děkuji you, Mr. Kramer. Pan Kramer. Já jsem chtěl jenom ještě stručně říci následující věc. Je tady velká skepse. Když jsme tady měli nařízení, eh, kde se Evropský parlament toho neúčastnil eh, z politických důvodů, z jiných důvodů a měli jsme slyšení, ale nikdo nám nebyl schopný říci efektivnost, nikdo nám nedokázal říci, proč to udělali, protože nebylo možné prokázat efektivitu. Byla to čistá šikana, nevím, kdo z toho profitoval, ale z této zkušenosti jsme se pojist, eh, poučili a proto jsme skeptičtí. Samozřejmě jsou tady určité zájmy, ale nejsou to zájmy pasažérů. Paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice stručně. Jsem potěšená, že pan de Grandes má pochopení pro přání svých kolegů, pro jejich pozměňovací návrhy. A ráda bych dodala, že zranitelné skupiny musíme zohledňovat, musíme se zaměřit také na prevenci a na dostatečnou informovanost. Potom práva cestujících v letecké dopravě. Myslím si, že informací nebude nikdy příliš a je potřeba je harmonizovat. Neměli bychom dovolit, aby každé letiště s těmito věcmi nakládalo jinak. Pokud budeme mít toto opatření, tak by mělo být harmonizované. A dále samozřejmě musíme mít také určitou profesní etiku pro zaměstnance. Samozřejmě, že ty skenery jsou rychlé. Ale například v Hamburgu tam opravdu to chviličku strvá, než se tam objeví to zelené nebo červené světélko a je to pár vteřin a tato, ty, tyto vteřiny potom hrají také svou roli a myslím si, že bychom tady měli odstranit ty problémy. Jsme k některým věcem skeptičtí jak budeme postupovat a rozlišovat mezi pasažéry z třetích zemí a mezi evropským? Eh, já bych vám také, pane de Grandesi, chtěl poblahopřát eh, k odvedené práci. Já vím, že to bylo obtížné a že to byl opravdu velký úkol sformulovat eh, kompromisní návrh celé této zprávy, ale já myslím, že se vám to podařilo skvělým způsobem. Já plně souhlasím s panem Bradbane, možná s výjimkou eh, těch eh, tekutin a gelů. Je pravda, že nám tady chybí společná pravidla. A společná pravidla jsou na samém začátku, tady byla. Třeba boty. V Heathrow trvají na tom, že se všichni musí e, vyzout, ještě, že nám nechají spodní prádlo. V Manchesteru boty nikomu nevadí. Tak eh, kde jsme? Kde je tady nějaká konzistentnost? Je to naprosto mm, nesmyslné. A eh, já to používám jako příklad, protože tady těch příkladů může být po Evropě spousta. Je jasné, že z toho, co říkají eh, poslanci, tento výbor není nakloněn rentgenovým eh, skenerům. A eh, určitě se k tomu podobně staví také výbor LIBE. A my tady máme eh, určitý problém, kolegové. Proč? Protože v členských zemích tady ten problém není vnímán jako, tento problém není vnímán jako problém třeba eh, britská vláda to nevnímá jako problém. A prostě eh, tak to je. Čili tady opravdu je třeba eh, se nějak domluvit s českými zeměmi, a de facto je, že tady máme takovou pozici a že tady je třeba to respektovat. Dále. E, tak e, historický e, parlament e, se e, stavěl konsistentně ke kapalinám, gelům a aerosolům a Eh, podobně jako pan Groši, abych rád věděl, co chce komise dělat se eh, členskými zeměmi, které pod záminkou eh, nebezpečnosti, což znamená, my nechceme investovat do nové technologie na letišti. Co se tady bude dít s těmito členskými zeměmi? Co chce komise, jak chce postupovat? Třeba eh, já vím, že pouze Francie chce zachovat stávající režim. Já myslím, že to je důležitá věc, kterou je třeba si eh, klást otázku. Myslím, že opravdu by eh, to mělo tedy zatím pokračovat až do toho konce dubna, ale eh, uvidíme, co to bude, jak to bude vypadat od roku 2013. Já myslím, že ta zpráva je obtížná, protože jestliže eh, zmírníte nějaká opatření, eh, tak vám hrozí, že ohražujete lidi. Když přísníte opatření, tak vám zase nadávají že zasahujete do lidských práv a svobod, čili tady to je opravdu práce pro Šalamouna najít tady vhodnou rovnováhu. Ale e, já se chci vrátit e, k tomu začátku. E, původní myšlenka byla zavést stejná pravidla po celé EU. A to je věc, na které bychom měli trvat. Nyní pan Cornelis za komisi dostává slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval také panu eh, zpravodaji de Grandesovi za obrovské množství odvedené práce. V současné době komise aktivně eh, pracuje na přípravě nových evropských předpisů a hm, to je eh, dobře, že se o tom můžeme pobavit s vámi. Je také dobře, že tady panuje široký konsensus. Řada poslanců tady hovořila o zkušenosti se skanery různě v EU a eh, k tomu také zazněla řada pozměňovacích návrhů. Tyto skenery, musím říci, jsou zde zatím pokusně. A eh, různá pravidla a podmínky jsou prostě místní a my se snažíme s tím něco udělat eh, tím, že bychom chtěli stanovit evropská pravidla. Jak to řekl také pan Simpson. My jsme přesvědčeni, že eh, skenery jsou eh, dobrá bezpečnostní technologie, zároveň lepší než detektory kovů. A byli bychom tedy rádi, aby pozměňovací návrhy, které spochybňují jejich účinnost jako 67 a 71, aby byly eh, odstraněny. Pokud se týče provozních podmínek z hlediska zdraví a základních práv, eh, je škoda, že my dosud eh, jsme nebyli schopni zveřejnit posouzení dopadu, neboť ještě se o tom debatuje interně, ale až ho dostanete do ruky, tak určitě dostanete spoustu odpovědí na otázky týkající se zdraví a základních práv, poněvadž tyto otázky jsme také řešili a domníváme se, že odpovědi existují. Z tohoto důvodu se domníváme, že řada pozměňovacích návrhů tady nebude nutná. Já je tady teď nebudu probírat, ale dám to, tedy zašlu to panu Tex Grandesovi. Eh, Poněkud obtížná věc je technologie. My obecně se domníváme, že bychom měli v evropské legislativě zůstat technologicky neutrální. Pokud to dovolí garantování zdravotních a eh, lidskoprávní záležitosti. Čili tady není otázka, jak eh, tedy eh, zda chránit, ale jak. Pokud se týče ochrany proti záření, máme horizontální legislativu, která to řeší, poněvadž vlastně nezáleží na jedné dávce určitého záření, jde o kombinovanou expozici. Čili otázka je, zda je vhodné v této legislativě se zabývat právě otázkou eh, vystavení záření. Pokud se týče otázky financování, což je 168 ve vašich pozměňovacích návrzích, my bychom si také přáli mít podobnou pozici v radě, ale my bychom chtěli ty otázky oddělit, protože otázka financování se netýká specificky bezpečnostních skanerů, eh, ta se týká celkové bezpečnosti. Pokud se týče kapalin, aerosolu a gelů, já eh, se přidávám k panu de Grandesovi, že bychom se neměli v této zprávě příliš zaměřovat na termín 2011, poněvadž to v podstatě stejně nestihneme, ale spíše na no. eh, termín 2013, to je taky váš cíl. Jinak otázky pana Groše a pana Simpsona, co komise učiní, eh, pokud členské země nebudou správně uplatňovat eh, tato pravidla, tak my jsme v této chvíli Eh, dostali eh, oznámení čtyř členských zemí eh, o tom, že chtějí zavést přísnější pravidla. My jim odpovíme v tom smyslu, že je požádáme o podrobnější odůvodnění těchto opatření a my je tedy máme ve světle příslušného článku Eh, nařízení 300. No a pokud podmínky nebudou splněny, tak budeme žádat další kroky. A pokud se týče otázky nákladní letecké přepravy, tak i toto je pro nás důležitá věc a jsme rádi, že se tím zabýváte. Podle našeho názoru je důležité to, že eh, se to týká hlavně eh, nákladů vstupujících eh, do Evropské unie. Ta pravidla pro zboží, které se vyváží z Evropy ven, tak to už máme pocicené dobře. Máme tady několik pozměňovacích návrhů, eh, kde eh, jakoby se zaváděla určitá pravidla, tak my bychom byli rádi, kdyby se to více zabývalo na tu otázku vstupujících vážených nákladů. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji komise. Máte procedurální připomínku? Ano. Mně nebylo jasné, jak to dále bude, jestli budeme spolu rozhodovat, nebo eh, jak to bude, pokud eh, budeme mít nový návrh. Já bych předpokládal, že spolu rozhodování, ne? What? Well, I mean, Uh, not for one to, you know, get the commission digging. Tak eh, já bych eh, eh, nerad, aby se tady komise jak si zakopávala, ale měl by mě tady zajímalo mě, jestli to skutečně bude spolurozhodování, protože pokud nás chcete obejít, tak bude zlé. Děkuji vám za varování, pane předsedo. Eh, pokud se týče skenerů, eh, nikoli toho karga. Skenery, to je jedna z možností eh, kontroly. A toto podléhá praku podle toho nařízení číslo 300. Parlament je stranou, která je do toho zatržena. Dobře. Já jsem k tomu chtěl říct jednu věc. Eh, vy jste eh, hovořil, že některé věci se eh, dělají zkušebně. Já myslím, že pokud je na výběr pro cestujícího buď rentgen, anebo neletíte, tak to není, to skutečně není ta pokus, eh, vlastně pokusná záležitost. Jestliže to, se to v členských zemích tedy řeká, tak buď rentgen nebo neletíte, tak to skutečně není žádné, eh, žádné pokusné stádium. Pan de Grandes, děkuji, eh, pane předsedo, děkuji také komisi za vyjasnění. Nejdříve tedy komentář směrem ke komisi a potom paní Lichtenberger. Eh, ty otázky samozřejmě mm, byly případné. U této iniciativy já žádám legislativní návrh. A já tady chci, aby se to odhrávalo ve spolurozhodování. Ale to je samozřejmě eh, pouze pozice zpravodaje Eh, to, co říká komise, tak to je samozřejmě úplně něco jiného. My chceme legislativní návrh, abychom mohli být eh, do procesu úplně zapojeni. Eh, pane předsedo, bohužel jsem se nemělil, ano, každé o to velice zajímá a to množství pozměňovacích návrhů ukazuje, že eh, se hodně shodujeme, možná, že to formulujeme různě, ale v podstatě lidé chtějí to též. Mě to velice těší. A já se těším, že dosáhneme konsensu. Samozřejmě musím reagovat na některé z těch věcí, které tady byly směrovány na mě bylo řečeno, že se nemají vytvářet eh, zobrazení těla a už vůbec se nemají skladovat a eh, už vůbec se nemá používat rentgen. A pokud eh, se týká dalších přísných pravidel, tak já jsem byl na letišti Charlesa de Gaulle a vím, že tam třeba na kargu se používají cvičení psy ale tam je, samozřejmě, tam je možné používat různé metody. Hovoříme o karku, ale pokud se týče skenerů, tak eh, tam se skenují osoby. Eh, paní Rittenberg, eh, ono skutečně ten, ten pojem, čili mm, jestli je to bezpečnostní skener nebo mm, tělesný skener, to mě je celkem jedno. Pokud ovšem někdo trvá na tom, že je to, eh, eh, že je to důležitá věc, tak mě to nevadí tady. Budu tolerantní. Dále, eh, pokud se týče zákazu rentgenového záření, tak my nemůžeme říct, že je chceme zakázat, ale prostě můžeme říct, že je nepřijímáme. Čili eh, chceme to tež, ale eh, já by to naformoval jinak. 49. Tak bylo řečeno, že je v pořádku, že bychom tedy mohli použít také jiné detekční metody, které jsou samozřejmě kompatibilní, jako třeba ti psy v případě Karga ve Francii. A oni jsou schopni prostě eh, velice rychle projít eh, řadu kontejnerů a jsou tedy velice efektivní eh, při identifikaci nebezpečných nákladů. A paní Lichtenberger, ano, souhlasím tedy žádné rengerové záření, ano, ale chtěl bych tady zavést určitou nuanci, poněvadž Eh, existují různé typy rentgenového záření. Některé typy jsou eh, považovány za trošku jiné technickými experty. Podle kritérií komise jsou také eh, různé. Já osobně tam zase nechci tolik rozlišovat. Ale já Eh, nechci do toho zavádět žádné mezery, kde by bylo možno manipulovat. Čili eh, je tady určitý nesoulad taky s experty. Eh, ochrana dat, ano, paní Foster, pan Bradben, bože, už tady není škoda. Já velice obdivuji vždy jeho vyhraněné názory, Eh, to, co tady bylo řečeno, tak to v podstatě souhlasí. Na jedné straně my eh, bráníme eh, subsidiaritu Velké Británie, na druhé straně všichni by prý měli dělat to tež, takže to není možné. Pokud se týče bezpečnosti, tak obvykle si Spojené státy něco zavedou a ostatní to potom kopírují. Třeba oni začali kontrolovat eh, mm, tekutiny a všichni ostatní se potom přidali. Já bych skutečně byl rád, kdyby tady měli členské země svobodu. Eh, společná pravidla dobře. Eh, určitě jejich využívání aplikace by mělo být v souladu s určitými standardy, i když určité rozdíly mezi členskými zeměmi tady vždycky budou. Paní Foster eh, říká, eh, skenery ano, ale ne profiling. Profiling se ale eh, používá a to je jako výslovně používá, čili to prostě to tak je. Tělesné skenery rovná se profil. No, eh, má to být eh, povinné nebo ne, já říkám, že ne, ale jsem to je můj názor, že. A pak tady bylo řečeno, že je třeba chránit zdraví, chránit údaje. Plně souhlasím. Pan Groš, ten nám připomněl, že máme princip subsidiarity ano, samozřejmě. A e, my ho vidíme i v praxi, protože e, různé členské zemi provádějí různé testy různými metodami. A musím říct, že bez ohledu na to, co rozhodneme my nebo co rozhodne komise, tak členské země vždy mají možnost zavést přísnější pravidla. Tak to prostě je. Eh, paní Silvána, tak tady souhlasím. A souhlasím vlastně s mnohými řečníky. Paní Ajala hovořila o ohrožených skupinách. Myslím, že ten, ta myšlenka je zde v tomto návrhu, ale musím říct, že mnozí eh, autoři pozměňovacích návrhů hovoří o dětech, o nemocných osobách a tak dále. A samozřejmě také o pracovnících na těchto pracovištích. Samozřejmě ochrana tady musí být zajištěna. Pan Simpson, ano, minimální standardy musí být zajištěny. A pak jste také hovořil o rentgenovém záření. Ano, tam skutečně je rozdíl. A pokud se týče kapalin, ano, Máme skutečně dohodu, že 29. dubna 2013 je termín. Pokud všem hovoříme o něčem, co by mělo nastat poté, no tak eh, čeho se máme eh, bát? Jestliže máme tady ten termín 29. dubna, no tak dobře, tak eh, si zatím stojíme, ne? A já bych taky chtěla poděkovat komisi za podporu. To je eh, velice důležitá věc. Komise musí dokončit svoji studii dopadů, detailní analýzu a tak dále. A já myslím, že takto zjistíme, zda jsou tady eh, ty Eh, obavy, které zasnívají, oprávněné nebo ne. Já vám všem děkuji. Mám pocit, že tady panuje široký konsensus. A myslím, že všichni eh, tady máme návrhy, které jsou v pěkném souladu. Předseda, chtěl bych ještě připomenout, že hlasování v našem výboru proběhne v květnu a na plénu poté v červnu. Čili výbor květen, plénum červen. A nyní máme na programu jednotný evropský železniční prostor a půjde nám o prezentaci eh, dvou eh, dokumentů, které si vyžádali koordinátoři a eh, ty jsme si vyžádali po prezentaci pracovního dokumentu zpravodaj v lednu budou se odvíjet od dostupných akademických dokumentů a půjde o vertikální separaci infrastruktury od železnic a dále půjde o orgán, eh, který se zabývá kompetencemi státu. Eh, naším eh, prezentátorem bude pan Steve David Gleaves, a pan Francesco Dianori nám to odprezentuje. Takže prosím, jaké jsou vaše nálezy, no a potom obvyklá debata. Máte slovo, pane. Thank you, Mr. Chairman. Um, you should... Děkuji, pane předsedo. Máte před sebou vytištěné prezentace, takže by to pro vás mělo být snažší, než abyste to četli na obrazovkách. Můžu pokračovat? Ano. Jak řekl předseda, byli jsme požádáni, abychom se zabývali dvěma otázkami, a to regulatorními orgány a unbundlingem, tedy oddělením infrastruktury od železničních podniků. A takže nejdříve bude úvod e, o těchto dvou studiích, poté vám představím přehled trhu a poté budeme diskutovat konkrétně o těch dvou dokumentech, které jsme připravili. Takže na úvod eh, ty eh, dva dokumenty se týkají typologie a struktury regulatorních orgánů za prvé a za druhé eh, dopadu oddělení mezi zprávou infrastruktury a provozovateli poskytovatele dopravních služeb. Jedná se o dokumenty, které jsou stručné, nejsou to detailní studie a v důsledku toho se nedívali, se nezabývali vším v celé Evropě. Pokud se podíváme na trh a na to, jak to na trhu vypadá v oblasti železnic, pokud jde o osobní dopravu od roku 2000, je podíl osobní dopravy asi 6 graf, který vidíte v prezentaci, neukazuje ten, to rozdělení mezi jednotlivými druhy dopady, což je asi 73 v některých členských státech došlo k nárůstu osobní dopravy, například v Dánsku, Velké Británii a Belgii, ale celkově, jak vidíte, to ta třetí, ten třetí graf ze zhora eh, trochu poklesl, a poté opět vzrůst, ale ty rozdíly nebyly velké. Pokud se podíváme na nákladní dopravu, vidíme, že podíl na trhu je o něco vyšší, ale ne významně vyšší, než jak je tomu u osobní dopravy. Je to mírně nad 10 Eh, došlo na některých trzích, jako například v Lotyšsku, Německu a v Rakousku, k výraznému nárůstu, ale celková evropská úroveň v podstatě zůstala v posledních letech stejná ve srovnání s dalšími druhy dopravy. Pokud se podíváme na podíly na trhu, eh, zde vidíte rozvoj podílu na trhu v oblasti nákladní dopravy. Vidíme zde procentní zastoupení a velkých železničních podniků. Vidíte, že e, to je vysoké ve Velké Británii, v Estonsku, Nizozemsku, Polsku. Ukazuje se zde, že průměrně došlo Eh, ke zvýšení asi z 2,5% na 22% eh, mezi lety 2000 až 2009. Došlo k výraznému nárůstu například v Estonsku, v Rakousku, Bulharsku. A ta léta, která zde byla vybrána, eh, vycházejí z předchozích studií léta 2005 a 2006. Ty údaje jsou ze studií Steve Davies Cleaves rok 2009 vychází eh, ze studie komise nebo ze zprávy komise. Nyní se můžeme podívat eh, na ten dokument týkající se regulatorních orgánů. Několik slov na úvod. Hlavním cílem regulatorních orgánů je zajistit nezávislý eh, dohled nad trhem, aby byl zajištěn rovný přístup na trh pro všechny podniky. A jde o zajištění nediskriminačního přístupu. Článek 30 směrnice vyžaduje, aby regulatorní orgány byly nezávislé, od, eh, nezávislé na správcích infrastruktury či na železničních podnicích parlamentu probíhá diskuze o eh, přepracování směrnice nebo prvního palíčku v oblasti železnic. Eh, regulatorní orgány by měly mít eh, silnější roli, měly by dohlížet na trh, na železniční trh. A je zde také požadavek, že by to byly orgány, které by Eh, byly odpovědné ministerstvům daných členských státech. Zabývali jsme se typy regulatorních orgánů, rozdělili jsme je podle dvou kritérií. Ehm, na jedné straně jsme je rozdělili mezi samostatné a integrované regulatorní orgány. Samostatný regulatorní orgán pracuje nezávisle, integrovaný orgán znamená, že eh, buď tento orgán je zahrnut do eh, regulátora, který reguluje celou dopravu, eh, nebo různé utility jsou zde Eh, různé výhody a nevýhody pro samostatné či integrované regulatorní orgány. Pokud jsou integrované, mají celkový přehled o trhu. To znamená, že zde jsou nějaké pro, pokud, je, pokud jde o integrovaný dozorčí orgán nebo regulatorní orgán. Znamená to také nižší náklady. Obě tyto formy odpovídají požadavkům směrnice. V dolní polovině tabulky vidíte ehm, rozdělení podle směrnice, podle článku 55. Zde jsou některé orgány, některé k orgány, které jsou naprosto nezávislé a jiné orgány, které jsou navázány na ministerstvo. Zde je v podstatě stejné rozdělení. A dále se tím v dokumentu detailně zabýváme. Podívali jsme se na samotné regulatorní orgány, na jejich strukturu a efektivitu. Zabývali jsme se několika aspekty. První aspekt se zabývá porušováním, které komise identifikovala u regulatorních orgánů. A jak vidíte, je zde celá řada členských států, které s tímto mají problémy. Je zde problém například s nedostatečnou nezávislostí regulatorního orgánu od železničního podniku nebo správce infrastruktury. Dále jsou zde problémy s nedostatečnými pravomocemi regulatorního orgánu. Eh, nebo eh, některé regulatorní orgány mají problém s tím, že jsou podrobeny ministerstvu. A některé tyto případy se dostaly před Evropský soudcední, soudní dvůr, aby o těchto eh, problémech rozhodl. Týká se to Řecka, České republiky a Německa a Španělska. Tato tabulka se dívá jenom na porušování směrnice, pokud jde o regulatorní orgány, nezabývá se dalšími porušováními. E, co jsme dále udělali, je, že jsme porovnali tu předchozí, e, že jsme e, použili tu předchozí tabulku, identifikovali jsme počet porušení a podíl na trhu nových firm Není zde žádná jasná korelace. Eh, nicméně některé eh, členské státy, které eh, nemají žádné porušení směrnice, mají větší podíl nových firm na trhu. Zde je přehled administrativní kapacity těchto regulatorních orgánů. Tato otázka představuje určité obavy v některých případech. Víme, že většina regulatorních orgánů má méně než 60 zaměstnanců, ale co je důležitější, je, že počet zaměstnanců neodpovídá velikosti trhu. Například italský regulatorní orgán musí dohlížet eh, ze deseti zaměstnanci na eh, trh, který má více než 25 eh, provozovatelů. Zainteresované strany nás informovaly, že to představuje problém, že je těžké zde řešit všechny potenciální problémy, které se mohou objevit na jednotlivých trzích. A další analýza, kterou jsme provedli, spočívala v testu, v jednoduchém testu. Podívali jsme se na to, zda tyto regulatorní orgány jsou nezávislé. První tři odstavce v podstatě charakterizují tento jednoduchý text, test. Podívali jsme se na to, zda ministerstvo má kancelář eh, ve stejné místě jako regulatorní orgán, zda mají stejnou webovou stránku a e-mail a zda dochází k překrývání regulatorního orgánu a správce infrastruktury či zelečního podniku. Zde vidíte tedy tabulku. A dále zde máme čtvrtý um, sloupek, který se dívá na zdroj financování regulatorních orgánů. To znamená na určité obavy o závislost v souvislosti s financováním. Takže jak to mohu eh, schrnout? Eh, ukázalo se, že efektivita regulatorních orgánů v EU je velice rozmanitá je, existují jasné argumenty pro posílení současné legislativy, aby byla zajištěna nezávislost regulatorních orgánů. Tyto orgány musí mít odpovídající zdroje, aby mohly rychle a efektivně reagovat. Zároveň je třeba, aby regulatorní orgány fungovaly nezávisle na vládě a především tam, kde Eh, vláda má bezprostřední zájem, eh, zájmy eh, v národních železničních podnicích. A dále budoucí politika musí zajistit, aby regulatorní orgány měly odpovídající pravomoce. Nyní se podívejme na téma oddělení zprávy infrastruktury od poskytování dopravních služeb. Existují jiné utility, kde došlo k vertikálnímu oddělení a k posílení hospodářské soutěže. E, nicméně situace u železnic je odlišná. E, to je častý argument. E, pravda je, že stále ještě existující různé technologické bariéry související s interoperabilitou. Komise jasně řekla a parlamentu také potvrdil, že správce infrastruktury musí být nezávislý na eh, železničním podniku, pokud jde o udělování kapacity. Eh, samozřejmě existují výhody i nevýhody oddělení a my některé zmiňujeme v dokumentu. Zároveň existují různé přístupy k vertikálnímu oddělení, eh, což má různý dopad na hospodářskou soutěž. Různé členské státy mají různé modely vertikálního oddělení. My jsme využili kategorizace ze studie komise. Máme zde čtyři kategorie. Eh, za prvé plné oddělení, E, to znamená, že správce infrastruktury je plně nezávislý na železničním podniku, dále částečné oddělení, to znamená, že jsou právně odděleni, nicméně železniční podnik e, má některé e, odpovědnosti týkající se zprávy infrastruktury, dále částečná integrace, to znamená, že ty Eh, zprávce infrastruktury a železniční podnik je eh, organizačně nezávislý, ale spadají eh, pod stejnou holdingovou společnost a plně integrované, to znamená, že zde není žádné oddělení. Podívali jsme se na různé specifické oblasti. oblasti. Studie komise z roku 2009 zahrnovala kategorie, které jste viděli na předchozím slajdu a my jsme se snažili zde zařadit jednotlivé členské státy ehm, jsme si vědomi toho, že se to neustále ehm, mění. Využili jsme co nejaktuálnějších eh, informací, nicméně jsme si vědomi toho, že od té doby došlo ke změnám. Ukazuje se, že současné modely, mnoho ze současných modelů plně nedodržuje požadavky prvního železničního balíčku. Dále jsme využili analýzy, kterou provedl Steve Davis Cleave. A podívali jsme se na nezávislost správce infrastruktury a železničního podniku. Snažili jsme se tyto informace aktualizovat podle jednotlivých členských států. Toto je jenom taková souhrná tabulka Nicméně podívali jsme se na to, zda správce infrastruktury železniční podnik mají společné e, členy správní rady, zda mají kanceláře ve stejné budově, e, zda e, železniční podnik provádí některé aktivity v oblasti zprávy infrastruktury a zda železniční podnik kontroluje příspěch některým aktivům. Já nebudu zacházet do dalších detailů, budete to mít v dokumentu čím více yes neboli ano tam je, tím větší obavy to představuje. A my se domníváme, že tyto údaje jsou velice relevantní. Podívali jsme se také na některé další otázky, například na případy, kdy Správce infrastruktury je úzce propojen se železničním podnikem. Nicméně rozhodli jsme se, že e, některé, e, některá kritéria nebudeme hodnotit, nicméně tato kritéria, která zde máte, jsou také v dokumentu. Já přeskočím tento slad. E, zde je přehled porušování, která identifikovala komise. Existují obavy z toho, že eh, v některých případech eh, není dostatečně dodržována nezávislost. V rámci této studie jsme se podívali na pět eh, případových studií o Velké Británii, Švédsku, Nizozemsku, Itálii a Francii. Mm. provedli jsme, nebo tyto případové studie jsme tedy využili při naší práci. Ve Velké Británii došlo, existuje franšíza a to pomohlo stimulaci růstu trhu. Nicméně náklady v důsledku toho výrazně narostly. Došlo také k nárůstu nákladů v důsledku nedostatku investic v 80. letech a na začátku 90. let. Ve Švédsku ehm, neexistují žádné obavy týkající se koordinace po oddělení. A pokud ehm, nezahodneme investice, eh, ukazuje se, že náklady klesají. Pokud jde o Nizozemsko, Ehm, oddělení vedlo ke zlepšení v dochvilnosti, spolehlivosti, kapacitě a bezpečnosti. Není zde žádný důkaz o nárůstu eh, nákladů. Pokud jde o Itálii, eh, tam došlo k vstupu nových aktérů na trh nákladní dopravy, nicméně stále zde existují určité bariéry. Neexistuje zde žádný důkaz toho, že by eh, došlo k nárůstu nákladů. Pokud je o Francii, tam došlo jenom k částečnému oddělení. Um, hospodářská soutěž um, nebyla odpovídající od začátku a je zde omezen vstup nových aktérů na trh. Ehm, zde jsou grafy týkající se oddělení a liberalizace. Podívali jsme se na index ve studii RMMS a rovněž na index liberalizace železnic. Zde jsou různé názory na liberalizaci, nicméně obě studie se shodují na tom, že došlo ke zlepšení, pokud jde o otevření trhu v celé Evropě. Pokud jde o oddělení a podíl eh, nových podniků na trhu, vidíme, že zde jsou eh, trhy, kde došlo k prvnému oddělení, a kde není žádné porušování a na těchto trzích je vysoká účast na trhu, nicméně zde existují jiné případy, takže zde není úplně jasná souvislost. A nyní k závěrům. Navzdory strukturálním změnám V některých členských státech stále existuje vztah mezi eh, správcem infrastruktury a železničním, hlavním železničním podnikem. A samotná regulace pravděpodobně nezaručí nediskriminační přístup. A v celé řadě členských států větší otevření trhu bude záviset na větším oddělení správce infrastruktury od hlavního železničního podniku. A je e, třeba řešit otázku e, vlivu e, dominantního železničního podniku na udělování kapacity. Budoucí mechanismus by měl být schopen hodnotit různé možnosti v politice, především pokud jde o nezávislost. Pokud jde o pozorované trendy e, vývoje nákladů a poplatků, e, není možné z nich vyvožit žádné konkrétní závěry. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát vám děkuji za to, že jste nám představil svoji zprávu. Než předám slovo jednotlivým poslancům, chtěl bych připomenout poslancům, že zde nejsme proto, abychom hovořili o zprávě Serikiany jako takové, či o návrhu komise jako takovém. Budeme mít příležitost o tom hovořit 20. Eh, června ehm, nyní bychom se měli soustředit čistě na tuto prezentaci. Takže prosím vás, pokud někdo začne hovořit o něčem jiném než o této prezentaci, kterou jsme zde právě měli, tak vás budu muset vypnout. Mám 150 řečníků na seznamu, takže skutečně budete muset dodržet dvě minuty a pokud s tím nejste spokojeni, omlouvám se, ale nemohu posunout čas. Takže dvě minuty každý a nejdříve bude mít slovo samozřejmě eh, zpravodajka paní Sarkiany. Eh, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, poděkovat za tuto prezentaci. Tak, jak řekl pan předseda, bylo to velice jasné. Je to Eh, studie, která by si bez pochyby zasloužila ještě hlubší eh, věc a je to anal- hlubší přístup a je to vlastně tedy analýza té situace. A samozřejmě ten obrázek je takový dosti nejasný, protože je tam opravdu mnoho různých eh, věcí, ale díky té prezentaci už teď máme větší jasnost, takže děkuji a měla bych otázky na toho, eh, kdo to tady připravil, tu prezentaci, neprve k otázce od toho oddělení. Všechny ty aspekty a všechny ty systémy jste zkoumal, ty modely, eh, kde je to oddělení a jiné modely, kde to oddělení bylo provedeno pouze částečně anebo vůbec neexistuje. A to je pro mě velice zajímavé. Německý model mě zajímá, protože zdá se, že je to velice efektivní systém. A bychom to mohli použít jako obrázek toho, jak funguje trh, když je stimulován tím oddělením. Potom tam je ten nizozemský systém na druhé straně a já si myslím, že tam byla také použita některá kritéria efektivnosti, tak aby eh, se omezily náklady. Snížení nákladů, jaké jsou sociální náklady a potom samozřejmě s ohledem. Další řečník, děkuji pane předsedom. Děkuji expertům, kteří nám dali k dispozici tyto údaje. Bílá kniha tady eh, velmi jasně hovoří o oddělení infrastruktury a provozu. Je to vlastně jaksi zadáno komisí. A tady vlastně ty expertízy se na to podívaly a trochu to vlastně podrývají, ale když se podíváme na typický model oddělení, kde je připuštěna hospodářská soutěž, ale navýšilo to náklady ve, u Švédsk, v případě Švédska tam byly dobré výsledky, potom k tomu ještě Itálie, tam je holdingový model. Tam to není tolik efektivní, u Francie tam se k tomu ještě není možné vyjádřit a já tady musím dát pravdu kolegy, kolegyni Severčány. Bylo by dobré, kdybyste tady z tohoto pohledu také analyzovali německý model, protože pokud jde o ten eh, index, tak jak se zdá, tak to i u toho holdingového modelu, modelu probíhá dobře. Je škoda, že jsme neměli vůbec žádnou analýzu k podnikům, členských států ve střední a východní Evropě, protože tam jde také právě o otevírání trhu. A jedna věc, která je vysoce zajímavá, je také unbundling, když budeme mít plné oddělení, tak tam potom stejně stoprocentním podílníkem je eh, stát, pokud jde o řízení eh, nebo zprávu sítě a potom vůbec, pokud jde o podí, podnikání. A každý samozřejmě musí eh, nebo vždy dbá na to, aby výsledky jeho firmy byly dobré. Takže musíme se tady o tom pobavit. Pokud je o regulátora, tak je velice důležitý, důležité, aby byl zcela nezávislý od eh, všech těch eh, ostatních částí, od samotného podnikání, zprávy sítě a tak dále. A je potřeba, aby to bylo financováno z veřejných financí, tak jak je to v Německu, je to rozumné. Takže eh, budeme o tom i nadále diskutovat. To jsou takové první na, to je takový první nástin a to je také to poslední, co jsem k tomu chtěl říct. A já jsem tady něco přehlédl, pane předsedo, omlouvám se. Mr. Trumosa. Děkuji, paní Tremosa. Tak, eh, především eh, Eh, chci eh, říci, co si vlastně eh, myslím o tomto recastu, poněvadž mm, ono, my jsme to dostali poměrně pozdě, takže mnozí si to nemohli přečíst a bylo by tady dobré, kdyby se tady ponechávalo dostatek času. Tak především po tomu regulátorovi. Když jsem si četl tento dokument, tak já si myslím, že pro rozvoj konkurence je skutečně důležitý eh, silný eh, regulátor. To je důležité také pro otevření trhu, protože ty nejsilnější regulátoři se rekrutují z těch eh, nejotevřenějších zemí. Eh, takovýto silný regulátor je také základním předpokladem pro nediskriminaci při přístupu k železniční infrastruktuře. Takže já skutečně souhlasím s tím, že eh, eh, jakákoliv legislativní změna by měla mít toto na paměti. Já myslím, že také rozhodování Eh, těchto regulačních orgánů by mělo být eh, rychlé. A čili já bych si přál, abychom eh, měli evropskou regulaci pouze, která se bude zabývat pouze přijímáním stížností na špatnou funkci národních regulátorů, nic víc. Jinak, pokud se týče operací na železnici a Eh, železniční infrastrukturu. Myslím, že tady není žádný, žádná souvislost mezi eh, otevřeností eh, trhu a strukturou, tedy rozdělením nebo nerozdělením infrastruktury od operátora. Navíc nevidím taky ani korelaci mezi tržním podílem neinkumbentů a také separací či neseparací. Čili já si myslím, že my skutečně potřebujeme v Evropské unii poměrně rychle otevřít trhy. Takže měli bychom tlačit na zřízení nezávislých regulačních orgánů, které budou dostatečně zdrojově vybaveny. A dále aby členské země eh, toto museli provést, na to potřebujeme evropskou regulaci. Děkuji pan Kramer. Je škoda, že máme pouze dvě minuty k této prezentaci. Já tady v podstatě nevidím žádné nové poznatky oproti dřívější diskuzi. Jednak se kritizuje, že nové členské státy eh, tady neobjevily v té prezentaci. Německo jako největší země stále také bokem a mě by zajímal rozdíl mezi Německem a Francií. Ve Francii tam máme negativní rozvoj minus 55 nákladní dopravy a v Německu za stejné období plus 44 A jaké jsou důvody této, tohoto rozdílu? To jste měli proskoumat. Například u Estonska vidíme velké rozšíření nestátních eh, podniků a na Slovensku to je jediná země, kde je to horší než předtím. Podle mého názoru, to na Slovensku nesouvisí eh, s unbundlingem, ale je to proto, že ceny jsou příliš vysoké eh, a eh, na železnicích je to tak drahé, že už si to nikdo nevybere ve srovnání se silniční dopravou. A toto by měla být vaše úloha, srovnat kde, tyto situace a kde jsou důvody, protože se to tak vyvinulo. Uh, podle mě není rozhodující unbundling, ale jsou tady tři věci. Regulátor musí být dobře vybaven, to jste tam dobře odprezentovali, když bude v Itálii pouze 10 lidí, kteří musí odvést to stejné, co v jiné zemi stov, stovka lidí, tak není divu, že musím uh, že, že ta situace je taková. Někde to trvá opravdu eh, dva roky, než dostanou nějaký slot a potom eh, ten podnik zkrachuje samozřejmě. Potom rozhodnutí. V Německu eh, rozhodnete za 14 dní a ve Francii to trvá dva roky a nedostanete žádnou odpověď. Tak je jasné, že to tam nemůže fungovat. Není tady transparentnost na některých místech. Transparentnost pokud jde o financování, o infrastrukturu. A poslední věc, minule jste mě tady kritizovali, ale já jsem hovořil o tom, že unbundling je důležitý, ale jsou tady tady důležité i jiné věci, například regulátor a F se mnou souhlasila a DBAG také. Já nevím, jestli jsem to řekl správně nebo špatně, ale zkrátka eh, tak to je. Pan Zíle na dvě minuty. Já bych eh, rád požádal naše prezentátory o odpověď na dvě otázky. Když eh, se zaměříme na toto přepracování, tak nám jde vlastně o zavedení konkurence a snížení nákladů na železniční na dopravu. Dá se říct, že kompletní separace eh, nezaručuje dosahování těchto cílů. Mnozí z nás bychom si přáli aby konkurence byla nejenom v tom smyslu, že se otevřou trhy, ale také tím, že budou vznikat eh, soukromé společnosti, které můžou konkurovat na celém evropském trhu. Vidíte tady nějakou korelaci, jak by to bylo možno dosáhnout? Eh, vy jste eh, například vynechali několik věcí. Eh, třeba eh, tři pobaltské země a Finsko mají jiný systém železnic, poněvadž mají eh, širší rozchod kolejnic. Domníváte se, že pokud se separace týče, budou mít evropské, evropské železniční společnosti možná tom lépe co do příležitosti než ruské. Tak a já vám teď dám příležitost, abyste v pěti až deseti minutách eh, odpověděl a hm, pak budou další otázky. Samozřejmě první otázka samozřejmě je tady, proč eh, se eh, nezabýváte třeba Německem a jak to tady prostě zaznělo. Děkuji. Takže proč se, se nezabývali Německem? To není pravda, zabývali jsme se Německem. My jsme byli požádáni, abychom provedli evropskou studii. Není to podrobná studie a tudíž eh, zde pracujeme s podmnožinou členských zemí z podmnožinou případových studií, které se zabývají jednotlivými eh, modely. Čili takto jsme se to dohodli. A proto nemáme specifickou případovou studii, která se, by se zabývala Německem. To neznamená, že bychom Německo ignorovali. My jsme tam také vysvětlili eh, v obecných, eh, obecné analýze. Eh, Německo tam samozřejmě je zahnuto všem, ne jako případová studie, ale takto to bylo předem dohodnuto s vámi nebo s komisí. Ten částečně integrovaný model má podobné problémy i výhody všude. A proto eh, kterou konkrétní zemi z těch, kteří používají tento model, si vybereme, na tom za stolik nezáleží. Dále, paní Sedakiany. Eh, vy jste se ptala na Německo a Nizozemí. Pokud se Nizozemí týče, zde došlo k zlepšení v oblasti efektivnosti, spolehlivosti, přesnosti. Čili eh, hovoříme o síti, která má své eh, speciality, zvláštnosti, eh, zejména tedy v tom strukturálním smyslu. Je, je to velice hustá síť železnic. Čili je to vhodný případ pro separaci z několika eh, důvodů. Ano, ehm, existují tady určité eh, prvky eh, osvědčených praktik, které mohou poskytnout různé modely, ale ehm, my jsme se neměli tímto zapívat. Čili my jsme tady hovořili o jakési hypotetické eh, osvědčené praxi. Eh, k Německu. Eh, v Německu dochází ke značnému otevření trhu, je tam mnoho nebo řada nových hráčů na trhu, dokonce i zahraničních. V Německu je nějakých 300 licenci na provozování železniční dopravy a eh, s tím souvisí také řada stížností, které dostávají regulátoři a také komise. Třeba eh, DB Energy, tím jsme se zabývali eh, taky minulý týden a ten problém tady byl před pěti lety, pokud se týče množstevních slev. Čili přetrvávají tady problémy s tím postupným otvíráním trhu. V Německu došlo k velkému růstu, to máte pravdu, a naopak ve Francii došlo k poklesu, a významnému poklesu. Pokud se týče tedy ke snížení e, tržního podílu. Německý model e, pro nás byl velkým poučením pozitivním poučením, ale i eh, negativním. Například vzpomínám si, že jedna z těch studií, eh, z níž jsme vycházeli v naší analýze, říkala, že německý model eh, prospěl hlavně firmám kolem Deutsche Bahn. Já nevím, jestli s tím můžeme Eh, plně souhlasit, proto to necitujeme v naší analýze, ale eh, mnozí, mnozí aktéři se mm, o tom zmiňovali v našich předchozích studiích nebo v předchozích debatách souvisejících s touto studií. Panu Kůnovi. Eh, pokud se týče středoevropských zemí, já myslím, že tady je odpověď stejná my jsme se dohodli na určitém výběru zemí a takto jsme dospěli k závěru. Já bych byl rád, kdybychom s nimi mohli, kdybychom jich tam mohli zahrnout více, eh, ale bohužel jsme na to neměli dost času, takže jsme museli opravdu vybírat. A vybírat ty, eh, kde bychom byli schopni získat nejvíce informací a které byly nějakým způsobem reprezentativní za skupinu zemi pan Tremosa. Ano, ta zpráva je v angličtině, to samozřejmě není výtka na mě, ale eh, prostě eh, my jsme vypracovávali studii v angličtině a eh, víc o termínech jsme si nemohli rozhodovat. Máte pravdu, ta jasná korelace mezi tržními podíly a strukturálním modelem, ta tady skutečně není. Pan Kramer. Eh, souhlasím eh, s tím, co jste říkal o legislativním eh, regulátorovi. My jsme také hovořili, že administrativní kapacita je problém, pokud se týče zdrojů, velikosti a moci regulátora. A já myslím, že regulace, víme, že regulace je zde naprosto zásadní, musí být řádně strukturována přiměřeně svým úkolům. Samozřejmě to není eh, jediné, na čem záleží, ale hm, jde také o otevření trhu. Pan Síle, jak eh, zlevnit nákladní dopravu? Já myslím, že to je eh, velmi dobrá otázka. Může k tomu přispět separace? To je předmět k jednání. Tam, kde došlo oddělení, například ve Velké Británii, tak tam nedošlo k výraznému poklesu nákladů. A může to vést k větší efektivnosti, tak to ano, a tímto způsobem může dojít k úspoře nákladu, ale nějaký úplně přímý eh, vztah tady není. Pokud se týče eh, eh, jiného rozchodu v Pobaltí, tak eh, samozřejmě, že eh, to je další komplikace přístupu, pokud chcete tedy jet eh, po celé Evropě. Že? Myslím, že to je otázka interoperability spíše než otázka funkčního oddělení. A ještě, jednou, eh, ještě jedna otázka, jestli tedy ta funkční separace vede k posílení konkurenci. Myslím, že může usnadnit konkurenci, vznik konkurence. A já myslím, že je stoprocentně nezbytné konkurenci umožnit, ale eh, ano, je to tak, že tam, kde došlo k větší separaci, tam bylo větší konkurence, ale zase není to tak úplně jednoduché. Tak další, pan Rike. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva ukazuje dvě věci, nebo by měla ukazovat dvě věci. Ta první, deset let po té, co tady máme evropskou směrnici, to není splňováno téměř nikým, téměř všichni tady mají eh, různé přestupky proti té směrnici Někdy to nezávisí na dobré vůli, ale spíše na té strategii, pro kterou se rozhodli, aby vlastně obešli tu směrnici a má to špatné důsledky, celý ten systém špatně funguje a my jsme přece přátelé železnice v tomto výboru a proto bych vás na to chtěl upozornit. My tady hájíme železnice a druhá věc je, že reakce jsou někdy nepřiměřené, někdy jsou poměrně živé. Vyvolalo to celou řadu komentářů tady, které mě poněkud překvapily. Další věc, kterou ukazuje tato zpráva, je, že to, co funguje, je, když se převezme celé to ustanovení, nejenom jedna jeho část. Pokud jde o telekom a ty ostatní témata, tak tam nebyly stejné samozřejmě otázky jako v oblasti železnice a Eh, uplatnila se tam potom eh, uplatnil se tam celý ten balíček a samozřejmě eh, jsou tam všichni nezávislí a samozřejmě je tam regulátor a tak dále. A ta situace tam vypadá jinak. Tady byl někdo velice znepokojen Francií, ale Francie tam to není úplně nezávislé mezi operátorem a tedy provozovatelem a infrastrukturou a Mm, a myslím si, že všichni jsme tady na tom podobně. Pokud jde o kontrolu sítě, tak jsem rád, že jsme to tady slyšeli, že to bylo připomenuto. Děkuji za to, že jste zopakovali, že harmonizace postupu pro uh, provoz, eh, homologace technických věcí a tak dále, to je velice důležitá věc a mělo by to být striktně kontrolováno národními operátory, provozovateli a možná i z evropské úrovně. A další věc na té studii je to, že oddělení a hospodářská soutěž zlepšily nejenom fungování, ale potom také kvalitu služeb a také frekvenci služeb. Železnice tam funguje lépe, je atraktivnější, pokud se s ní nakládá správným způsobem. Takže Eh, tak to bychom měli postupovat při revizi. Eh, kolegové, mám tady ještě devítičlený seznam řečníků a máme pouhých 20 minut. Takže eh, prosím, směřujte své otázky na tuto zprávu, pokud možno stručně, pomožte mi, ať to nějak zvládne. Pan Balsajtis. Děkuji, pane předsedo. toto je skutečně velmi zajímavá studie a já bych eh, rád eh, pokračoval eh, nebo navázal na to, co řekl můj lotyšský kolega. Ano, říkáte, že náš případ je zajímavý, ale máme obtížnější situace. Máme tedy separaci, máme jiný rozchod, máme Eh, tedy eh, vlastně podobně máme to to, je, to je, my máme tedy blíže vlastně tím, nebo stanější je spojení třeba s Ruskem a s Kazachstánem, ale eh, možná, že by bylo dobré s nějakými myšlenkami přijít, jakým způsobem se více integrovat tady do Evropy. To by eh, Mm, možná eh, mohli k tomu pomoct nějaké tarify, nebo já nevím, třeba jaké jsou náklady pro mm, nové aktéry po adbundlingu, eh, protože víme, že ta infrastruktura mm, je podporována státem. Já musím eh, říct jednu věc pokud chceme studii o integraci Finska a Pobaltí do zbytku Evropy, můžeme si ji vyžádat, ale to není předmětem této studie. Pokud chcete, samozřejmě můžete, ale mm, tak to nejde. Pan Bach. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já velice děkuji za tuto eh, studii nebo za prezentaci. Myslím si, že je velice dobré, že chápu, že jste pracoval pod časovým tlakem a že v členských zemích se situace neustále mění a vy jste dostával různé údaje, tak jak jste tady říkal v případě Německa, kde jste odůvodňoval, proč vlastně tam nebyla analýza Německa. Podle mého názoru tato věc vyvolává stejný počet otázek mm, jako ten, na který měla odpovědět. Nezávislost regulátora a ano, tady si myslím, že musí mít dostatek finančních prostředků, o tom jsme už eh, hovořili, musí mít také specializované zaměstnance. Na straně 61 tam je technická harmonizace, a to mi mluvíte ze srdce. Technická harmonizace a harmonizace pravidel a předpisů eh, tady musí být, musíme se s tím pohnout ku předu. A pokud jde o náklady, tak tam jste neměl podrobné eh, údaje. Podle mě unbundling nutně vede k dalším nákladům, nejenom tím, že je to administrativně náročné, ale eh, protože tam chybí synergie. Bezpečnost jste zmínil několikrát u jednotlivých zemích a proč ne u eh, Spojeného království? A pak tady byla některá pochybná údaje proč u regulačního orgánu to tam máte zároveň, že to je zcela nezávislé a zároveň, že to je někde eh, na něco napojené. To je dosti pochybné a to trošku spochybňuje celou tu vaši práci. Pan Duran, dvě minuty. Oui, merci, monsieur le président. Euh, je voulais peut-être Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady chtěla eh, ještě eh, navázat na to, co říkal pan Rike. Já si myslím, že to nebylo tak eh, vše špatně. V Evropě byla veliká diverzita, situace se velice lišily, je to pravda, pořád to tak je, ale už je to lepší a pokud jde to, o to srovnání eh, s elektrikou nebo s telekomunikačními službami nebo s leteckým eh, průmyslem, tak tam se to nedá srovnávat. Potom eh, si myslím, že jediné řešení je, no tady není ta korelace mezi těmi různými věcmi. Když to oddělíme, tak to neznamená, že to bude hned efektivní. Znamená to, že tady jsou velice různé modely, jsou tady určité limity a hospodářská soutěž samozřejmě je eh, ideální, ale eh, nevždy to úplně stačí. A když to budeme příliš oddělovat, tak tady budeme mít různé podnikatelské kultury, různé strategie. A já tedy bych chtěla říct, měli bychom být velice opatrní u toho přepracování. Tady je mnoho věcí, ze kterých se musíme poučit, je tady mnoho jemností, které musíme re- eh, respektovat, aby to bylo vše vyvážené. Eh, není to tak, že když to uděláme tak, jak nám zadali, tak bude všechno ideální. Tady skutečně ta situace v různých zemích se velice liší a to musí být zohledněno. Pan Styx, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. je to velice nákladný nástroj. 6% eh, to, jsou, eh, to je osobní doprava, 10% eh, nákladní doprava a to tedy není úplně ideální. Já z toho tedy vyvozuji toto. Z toho nelze vůbec nic konkrétního vyvodit. Nevíte, jestli unbundling je dobrý nebo ne. Nedá se to z toho vyvodit. Nevím, jestli mám pravdu a pokud se mýlím, tak mě opravte, ale zdá se, že oddělení, unbundling, nemusí nutně přinést zlepšení situace. Také chápu celou věc tak, že to, zkrátka vy říkáte, že zvýšení nákladů při unbundlingu struktury a provozovatele, že to vlastně většinou souvisí s požadavky orgánů, a hovoříte tady o nějakých smlouvách a ty jsou velice různé a podle toho, jak jsou nastavené, potom náklady stoupají nebo klesají. Tady jste hovořil o Spojeném království a o důvodech nákladů a potom říkáte, že nezávisle na tomto rozhodnutí, ale to je něco jiného než unbundling. A proto se tedy ptám, Myslíte si, že by bylo lepší posílit regulátory a měli by mít jenom nějaké minimální požadavky, aby skutečně jenom prováděli nějakou základní kontrolu na evropské úrovni místo toho, aby to bylo na národní úrovni a potom, aby nezávisle rozhodovali. Souhlasíte s tím nebo ne? Pan Groš, dvě minuty. Děkuji, budu jenom velice stručný. Já dnes tady nechci vést diskuzi na téma, co přináší otevření trhu a co to dělá s podniky. Já si myslím, že ta studie je velice dobrá Slyšel jsem, že každý kolega si z toho mohl vyčíst to, co by si přál. E, ti, kteří chtěli unbundling, si z toho vyčetli, že unbundling je dobrý a ti, kdo ne, tak ty e, si z toho vyčetli, e, že unbundling to nevyřeší. Takže jste udělal velice dobrou studii, protože jste uspokojil úplně všechny. A mám jednu otázku velice jednoduchou, která se týká Belgie, mé země. Regulátor se tady, je tady financován správcem sítě a není někde napsáno, jestli je závislý nebo nezávislý, je to tedy v pořádku, nebo jste na to prostě zapomněli. A myslím, že je potřeba to vidět v souvislosti s otázkou mého kolegy, pana Bacha. Mě by zajímalo, co si představujete pod pojmem nezávislost? Je to čistě právní nezávislost nebo je to faktická nezávislost? A nebo jste tady zkoumali také finanční nezávislost, protože jsou některé společnosti, které vypadají eh, na papíře velice nezávislé, ale když se podíváte na složení kapitálu, tak eh, tam jasně z toho vyplývá jejich závislost. Takže mě by zajímaly tyto aspekty nejenom právní nezávislosti, ale i finanční nezávislosti. Děkuji. Over two minutes. Paní Sehnalová, dvě minuty. Krátka, protože eh, si nedovolím, nebo si dovolím ještě jednu repliku na odpověď, eh, kterou jste dal panu Kůnovi a Kramrovi, eh, protože si přece jenom myslím, že abychom studii mohli nazvat skutečně celoevropskou, tak by se v ní Eh, země ze střední a východní Evropy objevit, objevit měly. Eh, nehledě na to, že toto byla velmi dlouho očekávaná studie, ze které eh, chceme vyčíst nějaké dalekosáhlé závěry, takže přeci jen myslím si, že toto je její poměrně metodologická chyba. Děkuji. Děkuji paní Ayala Sender na dvě minuty. Děkuji. Já bych se chtěla omluvit, že jsem zde nemohla být na celou prezentaci. Nicméně jsem si pročetla závěry a sledovala jsem diskusy. Myslím, že zde jsou jasné linie Skutečnost, že Německo nebylo zahrnuto, představuje problém pro nás, především pro naše německé kolegy. Já osobně jsem ze Španělska a, a znám tyto problémy s různým rozchodem tratí, které zmínil pan Balčitis. Existují zde určité protichudné tendence. Nicméně, zásadní otázkou je otázka nákladů. Ve chvíli oddělení někdy dochází k tomu, že poplatky stoupají. Já se domnívám, že bychom možná měli trochu zatřást e, těmi monopoly, aby jejich monopolní postavení skončilo. Chceme, aby zde došlo k pokroku, protože současná situace nás nepokojuje. Změna by pomohla veškerým cestujícím. Hovořilo se zde o problémech s kontrakty. Ve Velké Británii dochází k posunu k integrovaným kontraktům, smlouvám. A někdy se hovoří o tom, že opět bude spojeno to, co bylo odděleno. Možná byste nám mohl dát více informací o tom, co to ve skutečnosti obsahuje. Protože my eh, chceme mít evropský model, nikoli španělský model nebo německý model. Chceme vědět, jestli to, co děláme, je správné. Já, ich möchte noch mal kurz auf die vielen... Já bych chtěl reagovat na to, co jste zaznělo o německém systému, protože myslím, že zde dochází k chybám. Uh, Eh, vedle německých eh, železnic máme 150 dalších eh, podniků. To znamená, že zde nedochází k žádné diskriminaci. Tito lidé mají normální právo stávkovat a to také případně dělají. Takže já si myslím, že není pravda, že by regulační orgán v Německu dostatečně nefungoval. Děkuji. Ještě několik bodů z mé strany na závěr. Já bych chtěl poplácat pana Groše po zádech, protože řekl přesně to, co jsem, ří, co, to, co jsem chtěl říci já. Pane Dionore, vy jste mohl eh, vypracovat tu nejlepší studii v historii vaší společnosti a eh, lidé zde eh, by stejně vaše studii kritizovali, ať už jsou pro nebo proti unbundling. Já vám mohu říci, že většinou vidím určité politické rozdělení v tomto výboru. Ale ve chvíli, kdy hovoříme o železnicích, je tento výbor rozdělen podle jednotlivých členských států, podle jednotlivých zemí. Taková je situace. Já si myslím, že vaše zpráva byla um, aktuální a dostal jsem e-mail od výkonného ředitele. Tak to zkrátka je. Nicméně, poslanci eh, chtěli zjistit, eh, jak je dopad unbundlingu, protože eh, unbundling je skutečně naprosto zásadní věc. Paní Ayala Sender zmiňovala to, že by se Britové vrátili opět, e, že by opět spojili to, co bylo odděleno. Já si nemyslím, že by k něčemu takovému došlo. Domnívám se, že bude ještě nutné naopak e, v unbundlingu dále postupovat. Myslím si, že je zásadní podívat se na to, kdo vlastní provozovatele nebo železniční podniky v v Británii jsou to německé železnice, nizozemské železnice a tak dále. Já se chci na otázku, na kterou, kterou někdo vlastně položit nechce. Podle současného systému, když se podíváme na Německo, představuje Německo problém? nebo jaký je důvod pro to, že jste se nepodívali na Německo? Je možné říct, že když se tato studie nevěnuje Německu, že to špatná studie? A otázka je, zda Deutsche Bahn dostává nějaké peníze od správce infrastruktury. Nyní máte sedm minut na odpověď, odpověď a poté rychle pryč. Okay. Um, I should answer some of the other ones as well and leave the yeah. most... Tak eh, já tedy eh, odpovím nejdřív na ty ostatní, na ty jednodušší nejdříve, že. Takže eh, studie o integraci baltských zemí. Měla by být taková studie? Ano, a já jako konzultant vám žádnou jinou odpověď nedám. Pan Bach. Samozřejmě to povědí se odvíjí další otázky e, v tomto sektoru. My jsme se pokusili odpovědět aspoň na něco, ale je to opravdu rychle postupující proces. Ano, náklady stouply. Například na bezpečnost e, ve Velké Británii. Tento příklad jsme použili. Já v e, té prezentaci jsem uvedl, že to nemusí souviset s funkční separací hodně, šlo do, hodně investic šlo do obnovy, eh, poněvadž eh, investice byly před separací značně zanedbané. A eh, prostě také některé společnosti šetřily na investicích, aby vypadaly finančně silnější, tedy na papíře a tak dále. No prostě otázka bezpečnosti je velmi citlivá a já bych řekl, že eh, není eh, přímý vztah mezi bezpečností a mezi vůční separací. Není tam, není tam žádná přímá korelace, kterou by se nám podařilo zjistit. Paní Durán, fragmentace, eh, co by princip. Já myslím, že nikdo nechce provádět funkční separaci jenom proto, aby mohl vykázat, že ji má. E, to tež je u těch e, dodavatelů energie a podobně. E, separace se provádí kvůli snížení nákladů, kvůli konkurenci, kvůli tedy trhu a ve prospěch uživatelů separace eh, může být jedním z kroků, není to jediný krok, který by k tomu vedl. Je to, myslím, potenciálně krok správným směrem. A máte pravdu, eh, jsou různé mentality a to je eh, na železnici problém prostě integrované železnice, problém je v tom, že nemáme skutečně stejnou železniční mentalitu v, po celé Evropě. Čili je to něco, co se bude muset dlouhodobu utvářet. Ale myslím, že je zásadní se tím zabývat a zajistit prostě eh, otevírání trhu. Pan Sterks, já, já, já jsem eh, nesrozuměl tím číslům, co jste uvedl, těch 6% plus v Kargu. Aha, tak máte naprostou pravdu. Předseda vyzývá ke spěchu. V některých případech došlo ke zvýšení nákladu, ano. Čili určitá minimální kontrola na národní úrovni musí být, aby se to mm, zanalizovalo. Pat Groš. Cíle nezávislosti. On už tady není, že? No, eh, to je to eh, finanční nezávislost, je to právní nezávislost. Já bych řekl něco jiného. To musí být prostě eh, zase mentalita nezávislosti. To je, to je podobně. Nezávislost tady není kvůli nezávislosti, není samoučelem. Je tady eh, proto, aby se vytvořilo, vytvořila atmosféra na trhu, aby um, další hráči měli zájem investovat a jít do toho trhu. Pokud nebudeme mít dostatečně nezávislého regulátora, nebude tam dostatečná jistota pro ty eventuální zájemce o vstup na tento trh pokud se týče finanční nezávislosti, na to bychom se museli ještě podrobně zaměřit. Ale je to spíše opravdu o té mentalitě, kultuře, rámci. Paní Sehnalová, opět studie, ano, že to není pan evropská studie. To není studie, to je briefing note, to je prostě informační dokument. Ehm, možná, že my můžeme tedy provést i rozsáhlejší studii, ale v tom čase, který jsme na to měli, to prostě možné nebylo. Pan Koch. Tak eh, v té prezentaci byly vidět eh, Eh, tam, tam jsme měli spočtené určité mm, eh, nesrovnalosti, jo, porušení předpisů. Eh, týkalo se to tedy těch, kteří chtěli získat přístup k infrastruktuře. Ano, tak zase opět je to o úrovni jistoty investic, bezpečnosti investic do železnice. Ne, to je eh, teď o Německu. Ne, tak nám jde o modely. My jsme tady eh, předvedli příklady modelů, jaké se používají v jednotlivých zemích. Samozřejmě, že ten trh se vyvíjí, všechny trhy se vyvíjí. A já myslím, že to, co jsme zde uvedli, to je skutečně reprezentativní vzorek existujících modelů a e, situace v jednotlivých členských zemí, takže pozitivní negativní aspekty. Já myslím, že to je asi všechno. Děkuji vám, pane Dianoru. Jak jsem řekl, opravdu nás to velice zajímá, ať z toho či onoho důvodu. A já vám každopádně děkuji za čas a vysvětlení. Tak, termín pro pozměňovací návrhy. Tak, eh, 24. května to bychom měli mít návrh zprávy. O pozměňovací návrh zíž se budeme bavit 20. června a hlasování ve výboru 12. července. A myslím, že 30. květen je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. No a potom eh, na plénu to bude v září. Takže to, co jsem řekl, ta data, tak to bylo dnes dopoledne potvrzeno. Já vám všem děkuji. Tak eh, nemáme nic do různého eh, s výjimkou jedné věci. A sice, že příště se setkáme v Bruselu v pondělí 23. května 15.00. Děkuji také tlumočníkům a prohlašuji toto zasedání za ukončené. Děkuji vám.